Kolegyně a kolegové, dámy a pánové, můžeme prosím začít? Děkuji. Jsme velice rádi, že mezi sebou máme za dánské předsednictví dánskou ministrině obchodu a investic eh, paní Piu Olsen Dehrovou. Je to opravdu výjimečná událost, protože se tady poprvé takto setkáváme se zástupci dánského eh, předsednictví. Já jsem byl na, eh, s paní ministrině na pracovním obědě a během tohoto pracovního oběda jsme měli velmi konstruktivní diskusi o tom, jak může eh, dánské předsednictví s námi více spolupracovat během nadcházejících eh, šesti měsíců, tak abychom mohli posunout eh, práci na agendách, především na těch, které jsme zdědili od předchozího předsednictví. A doufáme, že paní dánská ministrině nám řekne trochu více o prioritách dánského předsednictví, především v oblasti zahraniční obchodní politiky. Pochopitelně žijeme v době, která je pro Evropskou unii velmi složitá, takže jsme rádi, že obchodní politika je pro vás prioritou, jak ta interní, tak ta vnější. A především, že se zabýváte i situací vyjednávání v Doha, poté, co po osmém kolečku ministerského zasedání v Ženevě to trochu zamrzlo. Takže dáme hned paní ministrini slovo na cirka 20 minut, pak si uděláme první kolečko otázek, které položí koordinátoři. Vy dostanete možnost odpovědět Potom uděláme druhé kolečko, kterého se můžou účastnit ostatní poslanci a poslankyně a nakonec zase budete mít možnost odpovědět a učinit závěrečné slovo. Děkuji ještě jednou za to, že jste mezi nás přišla a hodně štěstí. Děkuji za pozvání do vašeho výboru a děkuji také panu předsedovi za to, že ombudsmene, přivítal a blahopřeji k vašemu znovu zvolení do funkce. Přišla jsem mezi vás ráda, protože vím, že váš výbor je výborem, kde každý poslanec či poslankyně má asi nejvíc práce. Chci především říci, že demokratizaci obchodní politiky na základě Lisabonské smlouvy vítám, tedy parlament a členské státy prostřednictvím rady jsou nyní spoluzákonodárci a vy posvěcujete obchodní smlouvy. Myslíme si, že toto vytváří demokratický základ a posiluje to Evropskou unii a společně tak můžeme dosáhnout významných výsledků. Jako předsedkyně rady, která má v gestci obchod, se budu těšit na konstruktivní, účinnou spolupráci s Evropským parlamentem, která povede k výsledkům. Předpokládám, že se nám podaří posunout i oblast obchodních dohod dopředu. A to tež platí pro legislativu. Takže jsem se chtěla dozvědět, eh, co leží na srdci vám. Chci říct ještě, že ze stávající evropské krize vyplývá, že evropští občané očekávají, že s tím něco uděláme. Nový, respektive nově zvolený předseda Evropského parlamentu v prvním projevu na plenární schůzi Evropského parlamentu zdůraznil, že dnes stojíme situaci, ve které není úplně jasné, jestli se nám podaří zajistit pro své děti lepší život, lepší životní úroveň, než životní úroveň, jak, jaké se těšíme my. A v podstatě o tom je politika, že ano. Máme zajistit, aby naši občané a budoucí generace měli lepší život. Trvalá udržitelnost a ekologický růst, by právě z tohoto důvodu měly být součástí našeho pohledu na věc. K tomu se ale ještě dostanu. Motem dánského předsednictví je Evropa v práci. A během nadcházejících šesti měsíců bychom rádi přiblížili Evropskou unii k řešení ekonomické krize. Chceme vytvářet pracovní místa a růst, to je obecným cílem v oblasti obchodní politiky. Nicméně, Stejně tak budeme zdůrazňovat i to, že globální obchod by měl být spravedlivý a svobodný. Nechceme zapomínat ani na potřeby rozvojových zemí. A v neposlední řadě chceme opět provázat obchod a klimatické změny. Chceme, aby toto propojení se dostalo na pořad našeho jednání. Nejprve k našim prioritám. Na začátek k těm, které se týkají růstu a zaměstnanosti v Evropě. Za druhé se podívám na oblast rozvoje obchodu a za třetí se pokusím zabývat oblastí a obchodu a klimatických změn. A nakonec se podívám na právní akty a na naši společnou agendu. Když věnujeme pozornost růstu a zaměstnanosti v Evropě, tak je jasné, že to je právě ta oblast, které bychom se měli prioritně věnovat, tak abychom mohli dát příst tak abychom získali přístup na země BRIC, které jsou velice důležité pro evropský vývoz. Není to homogenní skupina zemí a právě proto ke každé zemi musíme přistupovat individuálně. A doufám, že se nám podaří pokročit při vyjednávání o FTA s Indií. 10. února proběhne summit s Indií, kde se očekává politický pokrok v klíčových oblastech této dohody o volném obchodě. Byl by to dobrý krok ku předu. Očekáváme ruskou ratifikaci členství ve VTO, ale to neznamená, že bychom v mezičase neměli dělat nic jiného. Měli bychom se snažit dosáhnout závazku v oblasti eh, obchodu, investic a energetiky v této nové dohodě. Co se týče Brazílie, tak očekávám, že v rámci vyjednávání o FTA mezi EU a Mercosurem se objeví další nabídky ke konci našeho předsednictví. Toto vyjednávání se bude týkat eh, jak ofenzivních, tak defenzivních zájmů Evropské unie. A v neposlední řadě jde nám opravdu o to, aby se Evropská unie a Čína dohodly o vyjednávání o dohodě o investicích během dánského předsednictví a do toho platí i přístup k trhu. Kromě BRIC chceme také připravit prostor pro vyjednávání FTA s Japonskem, protože takováto FTA s Japonskem by pro Evropskou unii měla obrovský ekonomický potenciál. Nezapomínejme také na to, že takováto dohoda by měla širší strategické dopady na obecné vztahy Evropské unie s Japonskem, s tím, že Japonsko je třetí největší světovou ekonomikou, co se státu týče. Na druhou stranu je ale potřeba, aby japonská vláda učinila jasné závazky týkající se budoucího zacházení eh, s netarifními překážkami, které stále stojí v cestě silnějším obchodním vztahům. Kromě toho také chceme dát eh, prioritu zlepšování hospodářských vztahů s našimi východními a jižními sousedy. Protože obchodní vztahy se sousedy eh, mají přesah na naši roli jakožto velkého mezinárodního aktéra. A hlavním nástrojem je vyjednávání hlubokých a komplexních smluv o volném obchodu, tedy DCFTA. Dánský ministr pro evropské záležitosti má na starosti, má ve své gesci otázku obchodní politiky a obchodně politických vztahů s východními zeměmi a připravuje se na tato jednání. Kromě toho eh, by také měla začít vyjednávání o DCFTA s Moldavskem a s Gruzí a doufáme, že to bude opravdu vzor pro naši politiku sousedství, vzor, který bude fungovat i u ostatních zemí. Bohužel musím říci, že politické vývoje na Ukrajině nás zklamaly. V zásadě je DCFTA připravená, ale ve stávající situaci eh, se těžko činí další krok. Podívejme se na jich. V březnu 2011 Evropská rada prohlásila, že Evropská unie by měla podporovat reformní procesy v, na jihu tedy, eh, jakožto reakci na arabské jaro. Je potřeba, abychom reagovali na tuto historickou příležitost konkrétně. Můžeme učinit důležité kroky k liberalizaci obchodu a tím podporovat hospodářský růst a politickou stabilitu v tomto regionu. Rada také souhlasila v prosinci minulého roku s tím, aby komise dostala vyjednávací mandát a začala vyjednávat s Egyptem, Jordánskem, Marokem a Tuniskem o DCFTA. My uznáváme, že to bude dlouhý proces, který bude vyžadovat eh, politickou flexibilitu na obou stranách. Obě dvě strany budou muset učinit potřebné ústupky. Neměli bychom ani zapomínat na specifika jihoevropských států. Na druhou stranu, pokud chceme uspět, a já doufám, že uspějeme, tak bude nezbytné, aby si Evropská unie zachovala svou důvěryhodnost. A proto apeluji na parlament, aby schválil další dohodu EU-Maroko o obchodě zemědělskými produkty. Pokud parlament zamítne tuto dohodu, tak to bude mít zásadně negativní dopady na bilaterální vztahy s Marokem a kromě toho existuje riziko, že tím utrpí i naše vztahy s dalšími zeměmi. Pro dánské předsednictví také bude prioritou učinit vše možné proto, abychom podporovali další eh, pokračování vyjednavacího kola VTO z Doha, protože to je ta jedna nejdůležitější dohoda, která by sama o sobě mohla zásadně přispět jak k růstu, tak zaměstnanosti v Evropě i jinde po světě, protože VTO je zásadní nástroj, který umožní integrovat ty nejchudší země do globální ekonomiky. Především bychom se měli snažit prosazovat řešení otázek, které jsou důležité pro ty nejméně rozvinuté země. A v ideálním případě v budoucnosti bychom se dále dohodli na otázkách jako eh, ekologičtější zboží. Každopádně ekologičtější liberalizace trhu je jednou z věcí, které bychom měli proskoumat, pakliže po osmém ministerském zasedání VTO bychom mohli dosáhnout určitého pokroku. Pravděpodobně na tom není nic nového, že hovoříme o VTO a o jednání z Doha. Neznamená to, že se nebudeme snažit. Musíme udělat vše, co jsme říkali, ale kromě toho nesmíme zapomínat na to, že musíme využít své úsilí především tam, kde to bude mít pozitivní dopady na obchodní politiku Evropské unie. Investice, to je další oblast, která je důležitá pro růst a pracovní místa v Evropě. Je to nová oblast sdílené pravomoci v Evropské unii a proto je potřeba, abychom spolupracovali na provádění nové investiční politiky pro EU. Já jsem svým zaměstnancům řekla, aby se plně zavázali k dokončení trialogu s Evropským parlamentem. Dva roky po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost máme stále větší povinnost spolupracovat a nacházet styčné plochy. Určitě se všichni zhodneme na tom, že je potřeba zajistit investorům právní jistotu. Budeme se těšit na konstruktivní a plodný dialog jak s výborem INTA, tak s Evropskou komisí. Co se týče růstu a zaměstnanosti prostřednictvím obchodu, tak mezi naše velké ambice patří i transatlantické hospodářské vztahy, protože Spojené státy jsou nejdůležitějším hospodářským partnerem Evropské unie a proto musíme eh, se snažit o co nejvolnější pohyb myšlenek zboží a služeb přes Atlantický oceán. Na posledním samitu Evropská unie Spojené státy v listopadu 2011 byl tento závěr potvrzen a dánské předsednictví se soustředí na nacházení dalších příležitostí v této spolupráci. Budeme se zabývat eh, dalšími oblastmi možné spolupráce, jako elektronické zdraví, elektronická zdravotnictví, pardon, elektronická mobilita. Jak jsem říkala na začátku, je důležité, abychom řešili krizi, aby Evropská unie nezapomínala na to, že eh, se má dívat i za vlastní evropské břehy. Evropa nikdy nesmí zapomenout za svou zodpovědnost eh, na svou zodpovědnost zajistit eh, spravedlivé globální obchodování. A proto se musíme soustředit na obchod a rozvoj a pomáhat rozvojovým zemím, především těm nejchudším, tak aby se mohli lépe zapojit do světové ekonomiky a vytvářet eh, trvale udržitelný hospodářský růst a snižovat chudobu. V rámci Evropské unie je zvláště důležité, aby se vzájemně posilovala obchodní politika a rozvojová politika, aby se tyto politiky doplňovaly, protože obchodní politika je nedílnou součástí rozvoje. Přispívá k vytváření nových trhů a trvale udržitelného hospodářského růstu s tím, že zároveň podporuje mír, bezpečnost a otevřené společnosti. Dánské předsednictví EU se soustředí na sdělení Evropské komise o obchodu a investici, investicích pro rozvoj a na vyjednávání nového nařízení o GSP. Tyto dva důležité nástroje, pakliže budou dokončeny, vyšlou důležitý signál zbytku světa o tom, že Evropská unie sehrává dále důležitou úlohu v oblasti obchodu a vývoje. Toto sdělení eh, také nastaví správné priority a eh, stanoví směr, kterým se budeme ubírat v oblasti obchodu a rozvoje během několika deseti let. Kromě toho také chceme přijmout závěry rady. GSP je důležitou roli, protože je to vlastně hlavním nástrojem, který máme v oblasti podpory rozvojových zemí. Dochází k jeho revizi, je možné tento systém dále zlepšovat a zajišťovat, aby Evropská unie v této oblasti byla ve vůdčí roli. A dánské předsednictví se proto velmi těší na úzkou spolupráci s výborem INTA a učiníme vše, co bude možné, abychom pracovali na této důležité agendě s vámi. Jak jsem říkala, Ráda bych se ještě soustředila na důležitou oblast klimatických změn a toho, jak k jejím řešení může přispět obchod. Je to téma, které je pro mě srdeční záležitosti, protože ekologický růst je důležité téma v různých formacích rady přes, během dánského předsednictví a to tež platí i pro obchod. Klimatické změny si vyžadují nová řešení, tak abychom byli schopni globálně sdílet své výrobky, služby a know-how. A abychom tím vedli, eh, dosáhli posilování trvalé udržitelné energie po světě. A konec konců ekologické zboží je důležitým klíčem v tomto procesu. A navíc si myslíme, že to zásadně přispěje k růstu a zaměstnanosti v EU. Předchozí rozpravy o liberalizaci obchodu v rámci kontextu DDA e eh, došli do mrtvého bodu z důvodu konfliktu mezi průmyslovými zeměmi a rychle se rozvíjejícími ekonomikami. Tyto rozvíjející se ekonomiky se totiž dívaly poněkud nedůvěřivě na to, o co usilovaly rozvinuté země. Měli bychom nyní ale se začít zabývat novými iniciativami, jak liberalizovat obchod v oblasti ekologických produktů. Řešení, která bychom měli vzít v úvahu, jsou následující. Jakým způsobem zahrnout obchodní liberalizaci do ekologicky přívětivého zboží a bilaterálních dohod FTA? Jakým způsobem je zahrneme do multilaterálních a plurilaterálních dohod. Také bychom měli zvážit další možnosti, jak podpořit obchodní liberalizaci. Například i řešení, které navrhuje skupina ICTSD ze Ženevy, jako je Eh, udržitelná obchodní dohoda. Jakákoliv iniciativa ovšem bude muset zcela odpovídat pravidlům VPO. V tomto kontextu je důležité pomoci rozvojovým zemím a provést je tím procesem, který vede směrem k ekologické ekonomice. Velice bych ocenila e, přístup členů tohoto výboru a jejich pohled na různé varianty a možnosti. A konečně ještě před závěrem svého příspěvku bych chtěla projít několik důležitých, významných právních aktů a obchodních dohod, kterými se chceme zabývat. Předpokládáme, že Evropský parlament se během dánského předsednictví bude moci vyjádřit k dohodě akta akta je důležitá dohoda, která se snaží řešit celosvětový problém paděleného zboží. Poskytuje jasnou přidanou hodnotu k stávajícím mezinárodním úpravám v oblasti ochrany duševního vlastnictví. Doufám tedy, že vy parlament jako celek tuto dohodu podpoří. Rovněž e, společně bychom měli řešit dva návrhy Omnibus, které se snaží přizpůsobit nařízení EU v oblasti obchodní politiky změnám vyplývajícím z Lisabonské smlouvy. Dále v nadcházejících měsících dánské předsednictví předpokládá, že obdrží mandát od Rady pro zahájení trialogu. Věříme, že vyhlídky jsou dobré a že se nám úspěšně podaří spolu s europoslanci dokončit práci na Omnibusu 1 a doufáme, že co nejvíce mm, pokročíme i v oblasti Omnibus 2 a i že zde bude spolupráce velmi přínosná. Hmm. Návrh na povinné označování původu u některých dovážených produktů už se řeší dlouhá léta. Jak jistě dobře víte, eh, na radě se tato otázka poměrně na dlouhou dobu zasekla. Nicméně, eh, podpora Evropského parlamentu pro návrh komise týkající se nařízení pro označování produktů obnovilo diskusi také na radě. Dánské předsednictví posoudí možnosti pro dobrovolný systém. Vícestraná obchodní dohoda s Kolumbií a Peru je velmi důležitá pro všechny zapojené strany s ohledem na stávající celosvětovou situaci. Doufáme, že na jaře na radě dokončíme práci na této dohodě. Takováto dohoda by mohla pozitivně podpořit vývoj v oblasti lidských práv, jak jsme to již ostatně v Kolumbii během posledních několika let zaznamenali. Dále danské předsednictví sdílí obavy Evropského parlamentu, co se týče pokračujícího porušování lidských práv a politicky motivovaných útoků. EU nadále situaci velmi pečlivě sleduje. Hmm. Při vyjednávání této dohody na radě byly naprosto zásadní doložka o lidských právech a mechanismus pro udržitelný rozvoj. Toto bylo důležitou součástí FTA. Neměli bychom podceňovat význam takovýchto nástrojů. Těším se tedy na další spolupráci s parlamentem. Závěrem bych chtěla také zmínit eh, komplexní ekonomickou obchodní dohodu s Kanadou a FTA se Singapurem. Danské předsednictví doufá, že tato jednání také dotáhne do závěrečné podoby a rovněž bychom během našeho předsednictví chtěli dosáhnout podpisu dohody mezi EU a Střední Amerikou. Jak tady vidíte, máme před námi hodně práce. A to je tady ještě celá řada dalších bodů agendy, které jsem zatím ještě nezmínila. Takže vyhrýme si rukávy, pusme se do práce. Jak jsem řekla, motem je Evropa v práci. E, my se na další spolupráci s vámi během příštích šesti měsíců velice těšíme. Děkuji za pozornost. Děkuji paní ministrině za toto komplexní schrnutí dánského předsednictví, respektive vašich plánů, a které, které agendě se plánujete věnovat během nadcházejících šesti měsíců. Jak už bylo řečeno, proběhnou dvě kola otázek a odpovědí. Nejprve začneme koordinátory, to znamená zástupci jednotlivých politických skupin na výboru INTA. Bohužel jsme trošku časově omezeni, což znamená, že musím omezit i čas, který je k dispozici na otázky. A nejprve Daniel Kaspary, koordinátor za EPP. Srdečně děkuji za vaši přednášku, která na mě udělala velký dojem. Děkuji vám za to a chtěl bych zdůraznit, že velice mnoho z toho, co jste řekl, řekla, sdílím. Avšak přesto bych chtěl se zabývat čtyřmi tématy. Jedno z, nich téma, jedno z těch témat, kterými vy jste se nezabývali, asi jsou transatlantické vztahy. Transatlantické vztahy, pať pámbu, fungují velmi dobře, avšak domnívám se, že do, drobnými zmenšeními bychom mohli našim eh, zaměstnancům i zaměstnavatelům usnadnit situaci. V posledních letech jsme se zasadili za to, aby transatlantická li, eh, ali, iniciativa byla iniciována směrem Eh, k možnostem práce a vykonávání práce, ale mnoho z těchto iniciativ se opět ztrácí. Abych byl nesmírně rád, kdyby i toto téma bylo zahrnuto do vaší agendy a kdybyste nám k tomu také mohla říct svůj názor. Druhá věc, o které jste hovořil, to bylo Japonsko. I my jako Evropský parlament v minulých letech jsme připravili rezoluci, kde bychom si přáli, než budou zahájena jednání, tak abychom viděli rádi první kroky z japonské strany v rámci dialogu byla různá jednání, ale zatím tam nebylo dosaženo žádných úspěchů. Například v Ženevě vůbec nedošlo k žádným pokrokům, tehdy šlo o veřejné zakázky. A moje zkušenosti z Japonska byly takové, že Japonci přesně vědí, co chtějí od nás, ale jsou velice neflexibilní, neflexibilní když jde o to, co bychom si přáli my. A tady bych byl nesmírně rád, kdybyste si mohli přečíst tento závěr Evropského parlamentu, abychom zahájili jednání po té, co Japonci skutečně dají najevo, že jsou připraveni udělat první kroky, tedy že se bude nejenom hovořit, nejbrž také jednat. A další věc, to je Indie. Myslím, že všichni my si přejeme, aby tato dohoda byla přijata co nejdříve, avšak máme velké obavy, co se týče výjimek, protože je tam obsaženo velice mnohé, nebo žádají velice mnoho výjimek, v oblasti automobilů, eh, strojírenství a tak dále. A já mohu hovořit pouze za svou frakci a však domnívám se, že ty výjimky, o kterých se v současné době jedná, tuto dohodu dělají téměř nepřijatelnou. A domnívám se, že skutečně tedy by mělo být přijata dobrá dohoda a nikoli pouze jenom nějaká taková, aby ta jednání byla uzavřena. A poslední věc, velice se mi líbilo to, co jste řekla o, na téma obchod a změny klimatu. Výslovně vídá, vítám váš pozitivní přístup, to znamená, abychom se neschovali za border tax adjustment a další nástroje. Nýbrž, to raduji se z toho, že se snažíme zabývat se tímto tématem otevřeně vidíme v tom šanci. Samozřejmě, že mám pochyby, jak se to dá pohyb po potom aplikovat v praxi, jakým způsobem je to s výměnou zboží a s obchodem s ale rozhodně jsem rád, že jste tady přijala pozitivní přístup a nikoli přístup negativní. Proto vám děkuji ještě jednou z celého srdce za vaši re, prezentaci a přeju vám mnoho úspěchů v práci v těch tématech, o kterých jste hovořila. Děkuji. Thank you. And now Bernd Lang. Děkuji. Dále má slovo Bent Lange, což je koordinátor za socialisty. Dankeschön, Herr Vorsitzender, Frau Ministerin. Pane předsedající, paní ministrině, děkuji vám za vaši přednášku. Já jsem rád, že váš přístup je v mnoha oblastech nesmírně pozitivní a to obráží to, o čem diskutujeme a jak diskutujeme my zde v parlamentu. Rád bych se vyjádřil ke čtyřem bodům trošku podrobněji. Je naprosto skvělé to, co jste řekla, že Eh, obchod by měl přispívat k tomu, aby vznikala v Evropě pracovní místa. Já se domnívám, že tato premisa by měla být v, jed, v obchodních jednáních Evropské unie eh, být v popředí častěji protože mnozí se domnívají, že obchod sám o sobě přináší hodnotu, ale především, a co je důležité, to jsou právě pracovní místa v Evropě. A tím se automaticky také dostáváme k otázce týkající se Japonska. Vy jste, velice, vy jste hovořila velice pozitivně o ekonomických perspektivách týkajících se Japonka, Japonska. Přirozeně, že je tady celá řada nejrůznějších tarifních překážek. Ten trh v Japonsku je daleko menší než trh pro japonské produkty v Evropě. A z tohoto pohledu bych se rád zeptal, jaké bezpečnostní sítě vlastně máme, tak, aby po takové dohodě byly, byla v popředí otázka pracovních míst i nadále, neboť v případě, v případě Kory víme, že tam už nejsou ty, v případě spolupráce s Koreou víme, že tam ty tarifní eh, eh, limity nejsou. Další otázka je druhá. Nebylo by lepší říci s ohledem na chování některých velkých zemí a to, že se nic neděje, tak neměli bychom my o to více silně usilovat o bilaterální a regionální dohody. Za třetí, to je otázka Kolumbie. Stejně tak v příštím půlroce se o tom bude diskutovat se zdejším parlamentu. Já trošku mám obavy. A ty obavy se týkají toho, že onen pozitivní vítr, který v tuto chvíli vnímáme v Kolumbii, který je fajn, ale nestačí k tomu, aby veškerá ta poročování lidských práv, která tam existují, odvál. Tedy tedy já se obávám, že ten pozitivní vítr utichne v okamžiku, kdy bude ta hot, smlouva hotová. Tedy jakou můžeme mít jistotu, že naplňování dohody povede také ke zřetelnému zlepšování práv zaměstnanců a k omezování násilí. Je možné, že bychom vytvořili jakýsi add-on, jakýsi action plán, a to především proto, že rada byla řekla, že se nejedná o úmluvu, respektive dohodu EU, nebož je to smíšená dohoda. To znamená, že rada to musí také potom jednotlivě ratifikovat. Což potom znamená, že jestliže na základě nějakých poznatků o porušování lidských práv budeme chtít přerušit výkon této dohody, tak v takovém případě to musí být jednohlasně v radě. A to obávám se, že je velmi nerealistické. A e, tím také končím, protože pan předsedající už na mě mává, že můj čas vypršel. Děkuji. Ano, je tomu tak. A nyní Martin Kaza, koordinátor za liberály ALDE. E, Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěl nejprve paní ministrině poděkovat za velmi zajímavou a souhrnou prezentaci plánů dánského předsednictví a za naši politickou frakci bych jí chtěl popřát hodně úspěchu. Chtěl bych však zmínit tři problémy, které nám leží na srdci. Já jsem zpravodaj pro Japonsku. A rád bych eh, vás informoval o našich očekáváních v souvislosti s tím probíhajícím procesem, protože je potřeba, aby byla vyslána, eh, vysláno jasné sdělení, jasná vize směrem k nám i k Japonsku. Co by mělo být předmětem jednání a co očekáváte od tohoto procesu? A pokud to nebudeme dostatečně ambiciozní, pokud nepřineseme dostatečně uspokojivé výsledky, promítne se to do rozhodnutí, zda se začnou vést jednání o podepsání dohody o volném obchodu nebo ne. Protože názory se tady liší. Druhá otázka. V písemném dokumentu, který jsme obdrželi, nezmiňujete USA jako jednu z priorit. Slyšeli jsme, že spoléháte na to, že zintenzivníme naše kontakty z USA. Také jsme se dozvěděli, že byla ustavena skupina na vysoké úrovni, která by měla přeskoumat možnosti bilaterální spolupráce s Amerikou, včetně podpisu případné dohody o volném obchodu. Já se domnívám, že během vašeho předsednictví by mohlo být možné začít vyjednávat o takové dohodě? A třetí dotaz se týká dalšího kola jednání v Douha. Očekáváme, že každé předsednictví, od každého předsednictví očekávám, že se mu podaří rozevnout ten gordický úzel, že konečně zahlédneme světlo na konci tunelu. Takže doufáme, že i vy nějak přispějete této práci. Můžete nám prosím nastínit vaši představu, něco bližšího, co očekáváte? Myslíte si, že bychom mohli podepsat dohodu v některých sektorech? Je to vůbec realistické očekávání? Můžete se k tomu prosím vyjádřit. Děkuji. Děkuji. Dále má slovo Janik Žado za zelené, prosím. Merci, uh, monsieur président. Děkuji, pane předsedající. Děkuji také paní Ozendýr. Srdečnou gratulaci k vaší nové funkci v rámci dánského předsednictví. Stanovila jste si stížalostivé cíle. Představila jste nám celou řadu perspektiv a udělala jste, že na ně máme chuť. Sice je, týká se to jednání, která by mohla být uzavřená. A já se domnívám, že si tady také musíme položit otázku, jaké dopady to bude mít v souvislosti s finanční ekonomickou krizí. Pan kolega se už zabýval otázkou zaměstnanosti. A my tady máme v průběžnou debatu v našich zemích o situaci v pracovních místech, o industrializaci, respektive deindustrializaci. A taková, takovéto dohody, ty jsou velice těžká témata na jenom evropské úrovni, protože vím, jak je to těžké. My vůbec nevím, jakým způsobem se bude v 21. století ekonomika vyvíjet. A tady hovoříme o umluvách o volném obchodu a ho vidíme, že některé branže získávají a jiné naopak ztrácejí. To znamená, že my přijímáme potom takové dohody, aniž bychom viděli nějakou perspektivu. Otázka tedy zní, máte přání dosáhnout koregenci pro GFP a vůbec pro celkou ekonomickou politiku. A z toho potom musíme tedy odvodit, jakou si přejeme celkovou ekonomickou politiku. Hovořil jste o arabském, o arabském světě. Samozřejmě, tady celá řada možností. Vzpomeňme na jaro a na určitou demokratizaci v posledních letech. Ale tady bylo velice těžké e, postupovat v regionální integraci arabského světa. A proto moje otázka, přejete si, aby zde, byla při, aby zde byly přijímány bilaterální smlouvy s jednotlivými státy, anebo by si, nebo byste si víc přála, aby kom zde usilovali v té jižní části o e, mediterní oblasti, o integraci, o, o já vám nechci odporovat, samozřejmě máte pravdu, ale jestliže budeme mít u smlouvy s některými zeměmi jižní polokoule, tak je to dobré. Ale eh, pak to bude znamenat také kácení lesů a nikoli eh, péče o klimatické změny. Každá z těch, to přece ví každý, že Čína má konkurenční výhody díky ekologickému dumpingu, daňovému dumpingu a sociálnímu dumpingu a také dumpingu směných kurzů. A pokud budeme mít takové, pokud bych pokud uzavřeme dohody s Čínou, tak v takovém případě už žádný podnik v Evropě nebude konkurenceschopný. Všechno bude přicházet z Číny. Jak tedy uvést do souladu vaše přání na jedné strany podporovat tyto věci, které souvisejí také s blahobytem. A na druhé straně je ta situace, že ta liberalizace přináší přesně protichůdný efekt, totiž může to být potom proti eh, bránění změn klimatu a stejně tak to nemůže, může se stát, že to nebude přispívat k rozvoji. A potom ta poslední věc. Evropa je, se asociuje v rámci boje s, proti Ontario Green Energy Act. A tady se jedná o to, aby se vytvářela čistá energie a aby, přivez, aby ve veřejných zakázkách dostávaly přednost lokální podniky. A Evropa je proti tomu. A současně s tím Kanada ne, nepodepsala kyotský protokol a z toho potom byly dopady na spolupráci s Evropou chceme bojovat proti chceme, chce, chceme chce se v těchto oblastech bojovat, ale přesto to nefunguje. Děkuji. Uh, Děkuji. A teď promluví David Kampal jménem příslušného koordinátora. Děkuji, pane předsedo. Děkuji uh, také paní ministrině za její projev a velmi uh, Eh, ocenili, že jste zmínila, že eh, v našem výboru máme nejvíc práce. Já jsem si říkala, z čeho jsem tak unavený. Co se týče Kolumbie, tak členové EKR navštívili prezidenta Santose loni v listopadu a já jsem se ho napřímo zeptal na lidská práva a jeho odpovědi byly poměrně přesvědčivé. Co mi ale dělá starosti je, že tahle dohoda by měla být hoda o obchodu. Není to politická dohoda. A jsou tam lepší způsoby, lepší cesty, jak se věnovat těm jiným tématům. Mm, určitě nechceme, aby se nám ta obchodní dohoda narušila, začala se s ní stávat politická dohoda. Jde tady prostě o obchod. Eh, Kolumbie. Kolumbie to je země, která má 46 milionů lidí. To je podobně jako například Ukrajina. 6% míru růstu a bude to třetí největší eh, ekonomika Latinské Ameriky po Brazílii a Mexiku. Také je to eh, vedoucí představitel v oblasti CIBIC. Tam máte rovněž Větnam, Jižní Afriku a tak dále. Je to prostě velmi důležitá země a byl bych nerad, kdybychom se nechali odvést na jinou cestu. Já neříkám, že lidská práva není důležité téma. Jistě je to důležité téma, ale nechci, aby se to stalo předmětem toho takzvaného levicového lobbingu, aby jsme tady řešili ty věci, co se týkají agendy Chavez, eh, Castra. Ne, držme se prosím té obchodní tematiky. Ehm, nesmějte se tomu. Opravdu tady jde hlavně o obchod. Hmm, snažíme se bojovat o pracovní místa. Každá země v EU je pod tlakem, takže prosím, zaměřme se na ten obchod a nenechme se odvádět na jinou cestu tématy, která sice jsou důležitá, ale pro nás netolik relevantní. Děkuji. A nyní bych chtěl dát slovo Helmut Šulcovi, koordinátor za GUE, prosím. Děkuji, pane předsedající. Srdečně vás zdravím, paní ministrině, a jsem rád, že e, tu spolupráci z minulosti můžeme pokračovat v nových odpovědnostech. Ano, zaměstnanost, ekonomický vývoj, pracovní místa, změny klimatu, to všechno jsou věci, o kterých se hovořilo. A právě v souvislosti s obchodními jednáními a s obchodními vztahy, je to konkrétní zájem takových ekonomických význam a dohod. Ale otázkou jak můžeme skutečně přispět. Chtěl bych uvést tři aspekty, které jsou podle mého názoru velmi důležité. Jednak multilaterální obchodní spolupráce. Ano nebo ne? Jako velká výzva k čemu patří potom, může, mohou přis, při, pra, přispívat také regionální a bilaterální spolupráce. Ale pokud hovoříme o obchodu jako o prostředku k ekonomickému vývoju, vývoji, k zaměstnanosti všech partnerských zemí, které se účastní takové výměny, tak v takovém případě je třeba vidět tento celkový prostor, společný prostor. A tady se nejsem jistý, jestli dánské předsednictví, respektive ale já jsem to mu tak rozuměl z těch úvodních poznámek, zda skutečně chce, aby vztah mezi parlamentem, parlamentem a radou fungoval jako mezi rovnoprávnými institucemi, a to také pro organizaci obchodu. Protože v minulosti jsme tato slova mnohdy slýchali, ale potom v praxi, když, šli o konkrét, když šlo o konkrétní věci, tak jsme, tak jsme to neviděli a proto bych chtěl poprosit dánské předsednictví, aby si na, cestu, na svou cestu vzalo to, že je třeba spolupracovat s parlamentem. Za druhé, Domnívám se, že hovoříme o mnohé otázky, které souvisejí s globalizací a obchod představuje také akceptanci spolumyšlení toho druhého, tedy obchodního partnera. Obchodního partnera. Tedy jestliže hovoříme o bilaterálních nebo regionálních obchodních kooperacích, tak domnívám se je velice důležité to, abychom si uvědomili, jaký zájem mají oni. Čína, Indie, Japonsko, Brazílie. Tedy třetí státy, které jsou dnes eh, vyspív, dospívající země. A to my musíme vzít na vědomí jako Evropská unie a podle toho musíme také utvářet naše spolupráci. To je pro mě velice důležité. A potom byla tady otázka, jak vnímáte a budete eh, zapracovávat do obchodních činností také zájmy těchto třetích zemí. My jako Evropský parlament v posledním roce jsme přijali celou řadu iniciativ, ať je to zpráva Dezí Žadobery, žato, zpráva, zpráva Žado a další. To jsou věci, o kterých se tady už hovořilo. A tady bylo také ukázáno, jakým způsobem se stavíme k naplňování obchodní strategie 2020 v zájmu lidí v, rám, v Evropské unii. A se na závěr, pane předsedající, jedna otázka. A sice existuje EIT projekt jako projekt, kde se hledá cesta k tomu, který, jak najít sociální vývoj, klimatické aspekty a generační spravedlnost. Je dánské předsednictví připraveno zde učinit také rozhodné kroky, aby se, abychom se dostali dál u takovýchto referenčních projektů? Děkuji. Thank you. Please try and stick. Děkuji a ještě jednou prosím o dodržení časového limitu, protože jinak nemohu eh, spravedlivě nabídnout stejný limit všem. A konečně na závěr tohoto kolečka za EFD pan poslanec Dartmouth. Ano, děkuji. Paní ministrině, ke konci vašeho velmi zajímavého vystoupení jste vyjádřila obavy eh, v souvislosti s uzavřením dohody Kanadou jako zástupce země, která měla dohodu s Kanadou ještě předtím, než jsme se stali členy EU v roce 1975, bych chtěl tyto odpavy e, s vámi sdílet, protože tu dohodu blokují dvě věci. Jednak tuleni a jednak... E, uh, we'll have other chances to do that. Uh, but with respect to the eloquence of uh, Yannick Jadot, uh, tato dohoda je tedy takto zbytečně zablokována a musím říci, že um, tohle je věc pro politickou agendu. A já tady mám tři otázky a skutečně, pane předsedo, budu velmi stručný, stručné otázky. Jak se díváte na politizaci obchodní politiky? Uh, podporujete politizaci obchodní politiky nebo nikoli? Eh, domníváte se, že během dánského předsednictví bude obchodní politika ještě více politizována, nebo ne? Jaký na to máte názor? Děkuji. Eh, děkuji. Ještě jednou připomínám, že poté proběhne druhé kolečko otázek. Hmm a vidím, že se mi hlásí do dalšího kola šest dalších poslanců. Takže teď dám slovo paní předsedkyni, aby mohla zareagovat na dotazy a připomínky koordinátorů jednotlivých politických frakcí v tomto výboru. A také vám dám časový limit, řekněme 8 minut, paní ministrině. Maximálně 10, ale víc už ne. A když se na vás usměji, 12, dostanu 12 minut? Dobře vezmu to od začátku, snad se mi podaří projít všechny dotazy. Ráda bych odpověděla. Nejprve začnu EPP, Daniel Kaspary. Nejprve transatlantické vztahy. Já jsem to už zmínila ve svém projevu, sice stručně, ale ano. V současné době probíhá analýza a těšíme se na výsledky, které přinese. Je velmi důležité si uvědomit, že nemůžeme dělat rozhodnutí, aniž bychom věděli, kam to povede. Takže je jistě krok dopředu, že v listopadu 2011 se EU a USA dohodly na zintenzivnění práce. Uvidíme, kam to kam se to posune a my v rámci dánského předsednictví jistě se chceme posunout dopředu. Co se týče Japonska, tak vím, k jakým ústupkům došlo v Ženevě. Ve chvíli, kdy Japonsko souhlasilo s revizí GPA, a to je velmi dlouhodobá záležitost. Nikdo neřekl, že eh, bude možné, aby Japonsko eh, na toto přistoupilo, takže celá řada lidí byla překvapena. Já se na to dívám tak, že Japonsko se snaží vyslat signál směrem k Evropské unii, že mají zájem na um, otevření směrem k dohodám o volném obchodu. Ale možná jsem příliš optimistická. Nicméně skutečně jsem si všimla tohoto posunu u Japonska. Uvidíme, k jakým dalším ústupkům bude Japonsko ochotné během příštího šesti měsíců. Jsem v kontaktu se zpravodajem Evropského parlamentu a mm, usnesení o Japonsku, z něj také vyplývá, že je tady dobrý základ posunout se ku předu. Co se týče dohody o volném obchodu s Indií, souhlasím s tím, že je to složité. Je to obtížné. Je to však důležité pro EU i pro Indii. Musíme si uvědomit, že jestliže Evropská unie má růst a v době ekonomické krize růst velmi potřebujeme, tak se musíme zaměřit na rychle se rozvíjející trhy. Indie takovým trhem je. Je to trh, který zaznamenává rychlý růst. Eh, řada z nás by se jistě přála, aby i v našich zemích jsme měli tak rychlé tempo růstu, jako zaznamenávají azijské země, jako například Indie. Doufáme, že to bude možné, protože by to znamenalo pracovní místa pro Evropu, která v současné době tolik potřebujeme. velice oceňuji, že se dobře stavíte k našim myšlenkám o mm, propojení obchodu a ekologických otázek. Peter Lange v Japonsku. Už jsem se k tomu vyjádřila, doufám tady, že tím jsem to pokryla. Co se týče DDA, tak k tomu mám následující. Byla bych ráda, kdyby to mm, nějak se podařilo prosadit, kdybychom se mohli posunout dopředu, ovšem není to snadné prosinci Rusko přišlo do VTO a mm, Japonsko také se vyjádřilo a vypadá to, že tam je prostě určitá dynamika, určitá možnost se um, posunout ku předu. Nicméně ve VTO máme systém založený na pravidlech a tak to prostě je. I když neuvidí, se nedočkáme toho, že by to bylo dotaženo do konce, tak snad alespoň se dočkáme toho, že nadále tomu bude ve VTO věnována veliká pozornost. Podle mě není pochyb o tom, že EU podpoří odstavec 47 v rámci DDA, ale zatím tady tato ochota není. Kolumbie. Vím, že celá řada europoslanců je znepokojena vývojem u Kolumbie, v případě Kolumbie. Je tady prostě zatím celá řada problémů a výzev. Dalo by se hovořit o tom, jak se posunout ku předu. Vyslechla jsem si to, co jste říkali o akčním plánu. Je tady celá řada oblastí a je prostě velmi důležité ty kroky učinit. Martin Kazak. Eh, oceňuji vaši zprávu týkající se Japonska. Nevím přesně, jak se to ještě vyvine, zda to březnu dotáhneme do konce. Nicméně eh, stavíme se k tomu pozitivně, zejména s ohledem na to, co, jak to proběhlo v Ženevě. Eh, dále Uvidíme, jak to tedy proběhne a jak říkám, eh, růst a pracovní místa v Evropě na tom závisejí. Je to důležité pro obyvatelstvo Evropy, ale jistě i vy jako evropští politici cítíte ten tlak. Tady také souhlasím o tom, co jste říkal v souvislosti s jednání Doha. Janik Žado, eh, určitě je velmi důležité mít ambice, zejména v době krize, protože jinak se neposuneme nikam dopředu. Jak jsem mi říkala, je důležité hovořit o hospodářském růstu, ale také v ekologickém kontextu. Proto klademe důraz na to, abychom dosáhli pokroku v oblasti ekologických otázek, eh, ekologického vývoje. Musíme se na to dívat také z toho zeleného pohledu. To určitě ano. Omlouvám se, teď už to beru hodně rychle. Já myslím, že arabské jaro je určitě dobrá příležitost a musíme zahájit DCFTA, DCFTA i s se zeměmi této oblasti, může to být ale na regionální bázi nebo jinak, to se ještě ukáže. Nicméně je důležité ukázat, že podporujeme ten pokrok, k němuž dosáhlo, došlo v těchto zemích, eh, oceňujeme tu možnost, chceme na pomoci růstu a určitě to můžeme podpořit právě prostřednictvím volného obchodu. Nicméně musíme mít na paměti, že máme eh, sousedy, eh, nebo respektive členské státy mm, na jihu EU, které také mají velké problémy. Třeba někde nezaměstnanost mladých se pohybuje okolo 40%, takže doba je složitá. Dále, David Campbell eh, k tématu Kolumbie. Chápu vaše obavy, když hovoříte o tom, mm, abych se obchodní dohody a obchodní jednání nezačala ubírat nesprávným směrem. Nicméně chtěla bych zdůraznit, že v rámci politik EU musíme postupovat koherentně, jednotně a nesmíme zapomínat na otázky lidských práv. Já věřím, že se nám e, podařilo dosáhnout dobré rovnováhy v rámci FTA s Kolumbií. Mm, jsou tam silné politické odkazy na zajištění kroků správným směrem v oblasti lidských práv a také je tam možnost pozastavení dohody o volném obchodu, pokud dojde k porušování lidských práv. A mm, podle mě tam není nějaký rozpor mezi těmito dvěma otázkami. Helmut Schulz. Jsem ráda, že se s vámi opět setkávám. FTA dohody o volném obchodu. Souhlasím s tím, co říkáte. Musí vést k podpoře hospodářského růstu a pracovních míst. Obecně si myslím, že volný obchod je přínosný. Znamená to, že ten koláč, který máme všichni k dispozici, se e, zvětšuje, roste. Viděli jsme to už v případě e, Koreji třeba, že zatím je v platnosti jenom nějakých 6 měsíců, tak mm, také to nepřineslo nic negativního. Jak říkám, je důležité, aby se to, co máme, ten koláč, který máme k dispozici, stále rostl. Já myslím, že je potřeba, abychom pracovali jako partneři, aby Evropský, partner byl, Evropský parlament byl naším partnerem. Je pravda, že jsme teď v procesu spolurozhodování. Co se týče zemí BRIC, mm, a rovnoprávné partnerství. Musíme si uvědomit, jakým způsobem se v současné době svět mění. Klademe důraz na rozvíjející se ekonomiky. Ale eh, zároveň, když dokončíme dohodu FTA s Indií, musíme zdůraznit, že se bude jednat i o politické partnerství, politický dialog, a to pro obě strany. William Dartmouth co se týče volné, dohody o volném obchodu s Kanadou, tak eh, nemyslím si, že to politi, eh, politizujeme. Je prostě potřeba si uvědomit, že politika volného obchodu má dopad a je propojená i na, s jinými politikami. Když eh, na tohle zapomeneme, tak to není správné. Když uzavíráme dohody o volném obchodu, věnujeme se i tématu volný lidských práv a musíme klást důraz na politické partnerství, jak jsem třeba zmínila ten případ Indie. Tak to prostě Evropská unie funguje. To je něco, co je pro nás důležité a nesmíme na to zapomínat ani v souvislosti s volným obchodem. Děkuji, říká pan předseda. Děkuji za vaši ráznou reakci na připomínky a otázky kolegů. Nyní tady druhé kolo otázek. Nejprve se hlásí paní Muscardini, Kašute, Christopher Fielne, Pavel Falba, Nicolo Rinaldi a Paul Murphy. Zapomněl jsem ještě někoho? Ne? Tímto tedy seznam uzavírám. Nejprve Kristiana Muscardini moje, místo předsedkyně tohoto výboru za EPP. Prosím. A velmi přísný limit eh, dvě minuty. Přesně, prosím. Ano, počítejte mi to prosím znovu od nuly. Ci ha presentato un calendario Děkuji, pane předsedo, a děkuji paní ministrině. Představila jste velmi nabitý program, což je důležité. Také jste o tom hovořila s velkým nadšením, s velkým zapálením, ale i velmi kompetentně. A to je všechno velmi pozitivní a slibné. V současné době Evropa a občané Evropy očekávají kroky ku předu. Občané, to znamená spotřebitelé. A jde nám o to, aby obchod byl volný a spravedlivý proto bych eh, se chtěla vyjádřit k jednomu z těch témat, které jste zmínila, a to sice nařízení pro označování produktů mimo EU. Občané mají právo na to se rozhodovat na základě informací. Eh, a Evropská unie musí naslouchat a musí jim toto právo zajistit. Tak to je tady potřeba, aby obchod byl spravedlivý a nabízel stejná pravidla pro všechny. Musíme tedy postupovat koherentně a jednotně, protože jiná možnost není. Musíme si uvědomit, že už tady existují určité dobrovolné možnosti. Doufám tedy, že Rada spolu s parlamentem se tomuto tématu bude velmi pečlivě věnovat. Parlament se k tomu už jasně vyjádřil i na plenárním hlasování. Nicméně já doufám, že nadále se tomu budeme věnovat formálně i neformálně a že se nám podaří dosáhnout nějakého rozumného kompromisu, který ovšem zároveň bude kompromis, který nenaruší už to, co tady existuje. Pomalu mi končí čas, takže ještě poslední stručná věc. Vaše dánské předsednictví v této složité době pro spravedlivý a solidární obchod je schopna zajistit, abychom zakázali používání starých strojů a automobil, eh, abychom zakázali třeba to, že ty staré traktory, které tolik znečišťují a zemědělské stroje, budou exportovány do Afriky. To, to nedává smysl z ekologického hlediska. Děkuji, říká pan předseda a dále Karl Šrytl za zelené. Děkuji. Já si myslím, že dánské předsednictví by mělo najít pozici někde mezi eh, těmi zelenými fundamentalisty, kteří tady sedí vedle mě a zároveň EKR a EFD. Já si myslím, že někde ta cesta uprostřed eh, by měla znamenat, že třeba nebudeme v rámci obchodu tolik tlačit na ekologické a zájmy a jiné zájmy. Proto si myslím, že někdy jsou nutné eh, externí přizpůsobovací mechanismy. Kanada. To je velmi dobrý příklad. Kanada by neměla být schopná snížit naše standardy v oblasti jakosti paliv jenom protože s nimi chceme obchodovat. Dále e, si myslím, že Dánsko je velmi dobrým příkladem v oblasti transparentnosti. A proto by bylo dobré, kdybyste vylepšili mechanismy řešení sporů v rámci VTO, aby byly, aby byly také více transparentní. K tématu akta. E, myslím, že když se podíváte na různé právní stanoviska, mm, když se snažíte vyhodnotit různá právní stanoviska k otázce akta a také hanoverské stanovisko prominentních právníků, tak mm, bychom se měli snažit o to, abychom mm, nenarušili tu křehkou rovnováhu mezi právy firem a lidskými právy. A také celá řada těch bezpečnostních pojistek, které máme ve stávající legislativě a které chrání naše občany, tak prostřednictvím akta eh, je budou řešit členské státy. Bude to na členských státech. Takže mm, jakým způsobem zajistíme, že členské státy ty bezpečnostní mechanismy dodrží, aby akta nenarušila tu stávající situaci. Děkuji a nyní Christofe Fjellner za EPP. Děkuji mnohokrát, paní ministrině. Nejprve bych chtěl říci, že jsem velmi rád, že Dánsko má nyní přímo eh, ministrině pro obchod což jenom ukazuje, jak je toto téma pro vás důležité. Doufám tedy, že se vám podaří otázky obchodu náležitě eh, chránit a bránit i v rámci Evropského parlamentu. Mám tady dvě věci, dvě témata. Za prvé, otázka Tajvanu. Jak všichni víme, Máme velmi ambiciozní strategii pro dohodu o volném obchodu, ale podle mě tam něco chybí. A to něco bych přímo nazval Tajvanem. Já vím, že jsou tady určité politické komplikace, a to i po prezidentských volbách v Tajvanu, kdy eh, ovšem některé ty komplikace možná se trochu zmenšily. A pokud nebudeme ochotni mít úplnou dohodu, o volném obchodu, tak možná by to mohla být alespoň nějaká dohoda o usnadnění obchodu, třeba nějaká bilaterální investiční dohoda. Podobně jako u Japonska. Neměli bychom tady tady chtít něco méně než v případě Japonska. Ráda bych, rád bych si tady vyslechl váš názor, jak usnadnit obchod mezi EU a Tajvanem. A konečně bych chtěl navázat na to, co řekl kolega Kaspary kladete důraz na vazbu mezi obchodem a změnami klimatu. Podle mě jeden důležitý třeba model v této oblasti je dohoda o informačních technologiích. To je e, něco, co usnadňuje volný obchod v oblasti informačních technologií. Nemohli bychom třeba toto použít jako model pro dosažení volného obchodu v oblasti ekologického zboží? Můžete se k tomu prosím vyjádřit, paní ministrině? Děkuji mnohokrát. A dále Nikola Rinaldi Alde. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také paní ministrině za velmi ambiciozní představení plánu, ale možná nejste dostatečně ambiciozní v oblasti, jako je třeba Tajvan. Tady bych se chtěl připojit ke kolegovi. Něco nám tady chybí v politice volného obchodu. Alespoň něčeho bychom měli dosáhnout, když už nebudeme mít úplnou dohodu o volném obchodu. Takže to je první věc. Druhá věc. E, nařízení označování původu. Myslím, že není příliš ambiciozní, když nám půjde jenom o dobrovolnou regulaci podle mě v současné době už teď každý výrobce pochopitelně má možnost dát označení na svůj výrobek, označení původu. Byl bych tedy eh, velmi rád, kdybyste se mohla eh, seznámit s naší zprávou, kterou sestavila Kristiana Muscardini k tomuto tématu. Vychází z velmi minimálních návrhů. Eh, jedná se o to, aby některé produkty byly povinně označování. Bylo by to jenom něco velmi minimálního, také by tam byla doložka u skončení platnosti, tedy nic, co bychom museli demonizovat. A dále mám otázku týkající se tématu akta. Vy jste se ve vašem projevu tomu příliš nevěnovala. Já myslím, že akta to je něco, o čem v současné době v našem parlamentu hodně hovoříme. Hodně toho bylo vyjasněno, dostali jsme už celou řadu odpovědí na naše otázky, ale veřejné mínění naši občané jsou velmi znepokojeni. Současně v tomto týdnu celá řada členských států chce podepsat akta v Japonsku a podle mě bychom měli velmi pečlivě ověřit, co to vlastně znamená, abychom se nedotkli některých zásadních hodnot EU a abychom neučinili chybu. Děkuji a dál se hlásí Paul Murphy za GUE. Thanks to the minister. Děkuji mnohokrát a děkuji paní ministrině. Já jsem velice rád slyšel, že jste hovořila o koherentnosti politice, protože já si myslím, že by bylo absurdně říkat, že obchod a politika spolu nemají nic společného a že obchod není na politiku nějak navázaný. To prostě není pravda, když se podíváte po světě. A já si myslím, že největší výzvou dánského předsednictví by mělo být uzavírat tu propast mezi prohlášeními o lidských právech a obchodní politikou, která se řídí zájmy evropských nadnárodních společností. Události na Blízkém východě a v Africe by měly být právě takovýmto přelomem. Protože když se lidé postaví proti brutální diktatuře, tak si musíme také uvědomit, že na druhou stranu velká část evropského politického establishmentu tyto diktátory podporovala, vozila jim zbraně, vyvážela do jejich zemí zbraně a měla s nimi osobní vztahy. Tak teď co se Kolumbie týče, já si myslím, že je velice důležité zachovat si určitou skepsi k tomu, co říká vláda o zlepšení situace lidských práv, protože konec konců u Uribeho vláda říkala totéž a následně se u kolumbijského soudu ukázalo, že vláda spolupracovala eh, s těmi povstaleckými eh, zabijáckými četami ve své zemi. A, takže si myslím, že je potřeba si u občanské společnosti ověřit, co říká vláda. A nevím, jestli víte, jak vypadá situace v Kazachstánu. V prosinci tam státní síly zmasakrovaly mírový pokrok. Policie začala střílet po um, nenásilných protestujících a nedávno také zajali Vladimíra Kozlova, což je šéf socialistického hnutí v Kazachstánu. Stejně tak byli také zatčeni mnozí novináři a zajímalo by mě, jak to vztahujete k vyjednávání o posílené dohodě o partnerství s Kazachstánem. Když se dívám na rychlost, kterou jste mluvil, tak nevím, jestli to tlumočníci stačili všechno říct, aby vám rozuměli i ti, kteří neposlouchali anglicky. EPP. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, paní ministrině. Já jsem si poslechl to, co jste říkala o asociačních dohodách s, Kolumbi- s Kolumbií, s Kostarikou, s Peru. Mám k tomu pár otázek. Takovéto dohody jsou zcela klíčové pro evropský růst. A Myslím si, že tato dohoda patří mezi jedny z nejdůležitějších, aspektů této strategie. Spojené státy už ji ratifikovaly. Řada firm v Evropské unii si z toho dělá určité obavy, protože to znamená, že se tím stavíme do nevýhodné pozice. A kromě toho nám také leží na srdci otázka lidských práv. Tady si myslím, že je potřeba reagovat na vývoje v této oblasti v Kolumbii. A kromě toho si myslím, že stojí za to poukázat je na pokrok, který v této oblasti jsme zaznamenali. Respektuji názory ostatních politických skupin, ale teď si myslím, že je potřeba najít určité řešení, tak aby tato dohoda se mohla posunout dopředu. Takže prosím, učiňte z toho prioritu, protože jinak eh, řada firm Evropské unie se dostane do nevýhody oproti Spojeným státům. Dobrá. Když čtu program dánského předsednictví, tak se dívám do kapitoly obchod, kde se říká, že pro předsednictví bude důležité, aby se Evropský parlament účastnil vyjednávání obchodních smluv na základě nově přijaté Lisabonské smlouvy. Za ta slova dánskému předsednictví děkuji. Ne, že bychom chtěli přímo vstupovat do vyjednávání takovýchto obchodních dohod, to je konec konců na komisi a my uznáváme oddělení pravomoci, ale pakliže Pakliže se vyjádříme k těmto dohodám, tak chceme, aby si to komise při nejmenším vyslechla, vzala to v úvahu, což konec konců dělá u postavení rady. Takže vlastně nic jiného nechceme. Já vím, že ale tady tuto pasáž jste v projevu neměla, ale určitě dánské předsednictví se nevzdalo svého původního slibu a následně mám otázku. Jakým způsobem chce naplnit dánské předsednictví tento závazek? Tento závazek zahrnout Evropský parlament do vyjednávání obchodních dohod. Máte slovo, prosím. Děkuji, tato návštěva je velice zajímavá. Cítím se jako mezi přáteli, mám pocit, že tady probíhá a velmi zajímavý místní šarmantní dialog. Začnu s paní Kristinou Muscatýny. Evropští občané si myslím očekávají, abychom očekávají, že zajistíme pokrok, růst a zaměstnanost. Souhlasím s vaším postojem. Předsednictví už otázku regionálního označování zmínilo eh, v radě ve skupině pro obchodní otázky a budeme se zabývat také novým návrhem pro dobrovolné označování tohoto regionálního původu. V příslušném nařízení by měla být eh, ošetřena jak eh, oblast zboží dovážených, tak zboží vyráběných zde Těžko říci, jak se postaví členské státy k takovémuto návrhu. Na druhou stranu je jasné, že řada členských států volá po hodnocení dopadu, než se k čemukoliv zaváže. Karlsklur, myslím si, že víte všichni, že jsem členkou strany zelených, ale Tady jsem za dánské předsednictví, takže já se opravdu budu snažit býti nestranou. Ale také si myslím, že by bylo pro Evropu dobré, kdyby se na obchod a životní prostředí dívali jako na dvě propojené věci. Máme určité závazky, co se týče problematiky klimatických změn. Těmto závazkům musíme dostat Evropa je ambiciozním aktérem v těchto vyjednáváních, je to otázka, kterou prosazuje, ale pokud přitom dokážeme zajistit růst pro Evropu a zaměstnanost, tak to bude skvělé. Transparentnost. Další otázka. Ve VTO je systém řešení sporů, ten je transparentní, ale možná bychom eh, se této problematice mohli ještě více věnovat. My to tady nemáme na seznamu úkolů dánského předsednictví, ale určitě se můžeme na to podívat. Nyní akta. Tam úplně nesouhlasím eh, s tím, co říkal Karl Sluder. Myslím si, že akta pomůže bojovat proti velkým zločineckým spolčením. Takže nejde nutně o to, že by se omezovaly osobní svobody jednotlivců, anebo že by se otravovaly cestující. My se domníváme, že ta dohoda je plně v souladu s evropským AKY. Na druhou stranu ale bude potřeba zajistit, aby tato dohoda neomezovala občanské svobody anebo a, znepříjemňovala život spotřebitelům. proběhne k tomu politická diskuse. Pan Filnar a Tajvan. Mnozí z vás říkali, že dánské předsednictví je velmi ambiciózní. Dá se říci, že máme plně vyčerpány kapacity na dalšího půl roku. Co se týče FTA a Japonska, tam bychom chtěli dosáhnout pokroku to tež platí pro Indii a Kanadu. Takže myslím si, že prostě už toho tak máme na talíři dost. Potom další otázka se týkala Tajvanu, k tomu už jsem se vyjádřila. Zeměpisné označení, to už jsem také říkala. Akta, to jsem měla v projevu. Zmiňovala jsem se o tom i ve své odpovědi kterou jsem položila zeleným, tak doufám, že eh, vám to tak stačilo. Polmary a koherentnost. Ano, pochopitelně, všechny evropské politiky musí být koherentní, to je třeba zajistit, a to nejenom v různých sektorech, ale také v rámci sektorů. Arabské jaro, to si myslím, že je příležitost pro svět a že Evropa by této příležitosti měla využít. Severní Afrika se potýká s řadou problémů a hodně se diskutuje o tom, jak bude vypadat budoucnost této části afrického světa dílu. A myslím si, že dohody o volném obchodu by mohly určitě pomoci, minimálně v tom, že by zajistily, aby občané v této části světa zažili i hospodářské výhody plynoucí z arabského jara. Co se Kazachstánu týče, tak k tomu se bohužel vracet nemohu. Já o tom nic nevím. Dívala jsem se do dokumentu, jestli k tomu něco mám, ale nemám. Myslím si, že by bylo lepší, abych se nejprve připravila a potom vám případně odpověděla. Co se týče Kolumbie, tak děkuji za prohlášení, za otázku panu poslanci Salbovi. ta se týkala Kolumbie. Já si myslím, že bychom se měli dívat i na neekonomické otázky, když hovoříme o FTA Kolumbie. Pochopitelně tato dohoda by měla podporovat lidská práva. Máme možnost pozastavit tato vyjednávání, ale zatím se naše diskuse soustředovala s Kolumbií pouze na toto a nikoli na ekonomické otázky. A budoucí dohoda o volném obchodě s Kanadou by měla určité, vý... Eh, pardon, z Kolumbii by měla určité výhody. Takže děkuji za vaše vystoupení, my se tím určitě ještě budeme zabývat během dánského předsednictví. Je důležité zmínit, že dohody o volném obchodě jsou konec konců také o obchodě. Nyní k zapojení Evropského parlamentu, přátelé. My jsme velkými zastánci změn, které vnesla do našeho života Lisabonská smlouva. Evropský parlament je zapojen do schvalování smluv o volném obchodu prostřednictvím běžného legislativního postupu a my se budeme držet svých slibů. Komise provádí neformální dialog s tímto výborem o vyjednávání těchto dohod. S tím souhlasíme. Je důležité, aby jak komise, tak rada si pozorně vyslechla vaše názory. To je z mé strany vše. Ráda jsem si vás všechny vyslechla. Mnohé jsem se dozvěděla a právě proto je tak důležité, aby probíhal dialog s Evropským parlamentem. Přispěje to totiž ke kvalitě rozhodnutí, které učiní Evropská unie. Děkuji. My také děkujeme, blahopřejeme k předsednictví, děkuji členům, kteří se účastnili této diskuse, děkuji vám za velmi kvalitní diskusy a budu se těšit na takovéto pokračování ke konci dánského předsednictví. Takže ještě jednou děkuji, myslím, že to byla dobrá chvíle parlamentní demokracie. Folks, we have to resume our... Kolegyně a kolegové, budeme muset znova zahájit naše zasedání. Nyní nás čeká bod 16. Bod 16 se týká návrhu zprávy z vlastního podnětu obchod pro změnu obchodní a investiční strategie EU pro Jižní středomoří v návaznosti na jarní revoluce v arabském světě. Nikolo Rinaldi ze skupiny ALDE je zpravodajem s tím, že návrh tohoto stanoviska, eh, této zprávy máte ve svých složkách. Proběhla široká diskuse, nyní dávám slovo předkladateli. Prosím, máte slovo a všechny ostatní poprosím, Pakliže opouštíte místnost, učiňte tak prosím co nejrychleji, tak abych v klidu mohl znova obnovit eh, zasedání tohoto výboru. Eh, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Blahopřeji ke znovu zvolení předsedy výboru. Já vám také děkuji. My jsme tuto zprávu projednávali už několikrát. V našem výboru jsme o ní hovořili čtyřikrát a také jsme měli slyšení, kde jsme se jasně mm, k té zprávě vyjádřili. Poté proběhla první výměna názorů. Nedávno byl představen pracovní dokument a teď tady máme zprávu jako takovou. Takže, pane předsedo, já to vezmu dnes už velmi stručně, protože eh, Návrh zprávy v podstatě odráží to, co už tady jsme s kolegy projednávali několikrát. Výchozí bod eh, je ten, že arabské jaro bylo velmi významné a co to přinese v oblasti politiky a v oblasti obchodní politiky. Myslíme si, že je velmi obtížné mít eh, diferenciovanou obchodní politiku ve vztahu k těm státům, které se nachází v no, složitém období eh, jako ty země prožívají už zhruba rok. Je důležité si uvědomit jak, a zamyslet nad nedávným sdělením ze strany komise. A v této souvislosti se zpráva věnuje několika oblastem, které ovšem již odráží to, o čem jsme tady hovořili. V první řadě podporujeme eh, takzvaný ten princip více za více, more for more, kde je celá řada podmínek otevření trhu. Jednak, že to musí být tedy přínosné eh, pro obě strany a také závazek dodržovat lidská práva a stejně tak sociální i ekologické politiky. Za druhé, domníváme se, že je velmi důležité nastavit vhodné nástroje, které pomohou přístupu k úvěrům a půjčkám. Bohužel v této středomorské oblasti nemáme žádnou regionální instituci, jako třeba jsme měli EBRD, které pomohlo uh, naší oblasti po pádu berlínské zdi. Nicméně, myslíme si, mm, že bychom mohli využít jednání se zástupci EIB i EBRD. Nicméně je potřeba to náležitě koordinovat a také je potřeba uh, podpořit tzv. mikroúvěry a v této oblasti zejména EIB vyjádřila velký význam. Co se týče vytvoření zóny volného obchodu, tak zde se nám nepodařilo během roku 2011 to dojednat, jak jsme původně to plánovali a hovořilo se o tom v rámci barcelonského procesu. Nicméně myslíme si, že je potřeba co nejdříve zbořit ty netarifní bariéry u zemí, které se nachází v obtížném demokratickém přerodu. A je potřeba, aby tyto země byly schopny respektovat, dodržovat naše normy, ať už bezpečnostní, veterinární, zdravotnické a tak dále a tak dále. Zároveň máme důležité opatření pro takové země, jako například Líbie, která je v demokratickém e, procesu, ale není součástí VTO. Takže by bylo vhodné, abychom umožnili volný přístup. Potom tady máme další kapitolu a ta se věnuje postavení malých a středních podniků. Ty představují 70 zaměstnanosti v těchto zemích. Do velké míry ovšem jsou vyloučeny z obchodních toků z EU v oblasti Magreb a Mašreb, kde máme eh, určité ekonomické a obchodní oligarchie mm, a tam do těchto velkých eh, subjektů proudí většina investic, ale je právě potřeba mnohem lépe a více zapojit malé a střední podniky, tak aby po politické liberalizaci následovaly i liberalizace. Nebo spíš možná ne liberalizace, ale spíš jakési uvolnění bych to nazval, eh, aby měly i tyto malé a střední podniky lepší přístup na evropský trh celá tato infrastruktura, všichni tito podnikatelé, tito drobní různí živnostníci a řemeslníci, kteří jsou velmi aktivní v těchto zemích. Eh, hovořili jsme o tom také s panem komisařem, že bychom byli rádi, aby tyto subjekty dostaly určitá specifická víza, která by jim umožnila eh, lépe komunikovat a lépe nastavit obchodní vztahy s evropskými zeměmi, také aby se mohli lépe účastnit třeba veřejných zakázek a podobně. Dále eh, trváme na posílení vztahu jich, jich, takzvaný agadirský proces, Chtěl bych zmínit, že z, již, z jiných zemí Jižního středomoří pocházelo pouze 6 dovozu. To je velmi malé číslo, takže celá ta filozofie integrace jihu s jihem, barcelonský proces bohužel zatím nepřinesl velké výsledky. Ale mm, měli bychom opět učinit určitá opatření, která to podpoří. A konečně snažíme se usnadnit přenos znalostí a přímých kontaktů. Eh, takzvaná obchodní komora mezi EU a těmito zeměmi, podobně jako třeba výjimka, kterou je obchodní komora EU a Izraele. No a dále také musíme zmínit různé účasti na veletrzích nebo třeba stipendia, jako je program Erasmus, eh, co všechno by mohlo pomoci mladým lidem a mladým podnikatelům. A konečně bych chtěl zdůraznit, jak důležitý význam mají různé delegace EU pro podpoření našich vztahů. V současné době je to velmi nedostatečné, když se podíváme na to, co třeba dělají země Golfského zálivu, USA nebo Čína. A e, tady tedy naše ambice by měly být mnohem větší. Co se týče Eh, pravidla pro označení původu ze středomořské oblasti, eh, o tom už se také hovořilo, je potřeba tady trošku ty pozice ovšem sladit. Ale teď bych chtěl zmínit dva, dvě věci, dva aspekty, které v mojí zprávě nenajdete, které ale Eh, chci předložit prostřednictvím konkrétních pozměňovacích návrhů. Za prvé je potřeba vyzvat všechny členské státy, které zatím ještě neratifikovaly mandát nebo změnu mandátu pro EBRD, eh, e tak, aby mohla spolupracovat s malými a středními podniky v oblasti Jižního středomoří jsme tady skutečně v velikém skandálním spoždění. Je to velmi důle, zdlouhavý proces, potřebujeme 27 podpisů, 27 ratifikací. Banka je připravena už ty úvěry uvolnit, ale prostě ten proces se strašně zasekl a zbývá ještě hodně států, které ten proces zatím nedokončily. No a potom eh, si myslím, že ve zprávě by měla zaznít ještě jedna věc, a ta tam teď není, a to se týká těch zranitelných oblastí, tedy jednak ženy, jednak mladiství, eh, mladí lidé. Zde je potřeba také tomu věn, jim věnovat eh, zvláštní pozornost. Na začátku egyptské revoluce mm, tyto skupiny osob měli velmi důležitou roli a nesmíme na ně zapomínat i nadále. To je zatím vše. Těším se na spolupráci se stínovými zpravodaji. Doufám, že se nám podaří uspořádat nějaké společné setkání, jednání, abychom si projednali třeba i nějaké společné pozměňovací návrhy a tak, abychom celý ten text doladili a dokončili co nejdříve. Děkuji, Nikolo, a zahajuji diskusy. Nejprve tedy stínový zpravodajové Kristiano Muscardini EPP. Děkuji, pane předsedo. Eh, s panem poslancem Rinaldi už jsme měli možnost se několikrát setkat a několikrát se věnovat této zprávě. Je to velmi podrobná zpráva, protože komplexně řeší ten systém eh, středomořské oblasti, kterou Evropa tak dlouho ignorovala. Hovoří se tady o celé řadě problémů, které bychom ovšem měli eh, skutečně začít velmi rozhodně řešit. Já jenom velice stručně k některým bodům, protože jistě budeme mít ještě možnost prostřednictvím pozměňovacích návrhů dopracovat a doplnit některé ty věci, některé ty body, které tady ostatně zmínil už sám kolega uh, Rinaldi. Uh, zejména třeba tedy to téma žen a mladých lidí. Myslím si, že je velmi znepokojivá mm, situace, která vyplývá z té zprávy, a to sice problémy, které musí čelit eh, malé a střední podniky a mikropodniky, které nejsou nijak, eh, nemají žádný úřední status. V těchto zemích ovšem přitom tyto malé a střední podniky jsou velmi důležité, ale nemají v těchto zemích bohužel nemají vůbec status podniku, firmy což je problematické a nijak to nenapomáhá rozvoji eh, těchto zemí. Vzniká tady situace, že jsou tam jakoby nelegální podniky, podniky na černo, které operují v rámci Evropy a které narušují celý systém. To je problém, který bychom se měli snažit řešit. Měli bychom se eh, snažit to nějak ošetřit v rámci našich institucí, protože se to dotýká i Evropy jako takové. A potom dále bych se chtěla zmínit o tom tématu veletrhu. Víte, že prostřednictvím těch některých třeba malých veletrhů nebo úzce zaměřených veletrhů, veletrhů zaměřených třeba na malé a střední podniky, tak můžeme vzájemně se seznámit a vzájemně se informovat. Například mikroveletrhy, to znamená veletrhy přímo pro ty mikropodniky, přímo v té středozemní oblasti. E, tam můžeme navázat důležité vztahy, měli bychom se tedy na to více zaměřit. Tak to můžeme podpořit další rozvoj těchto zemí. Dále bych chtěla říct, že zítra se bude hlasovat o dohodě s Marokem a já doufám, a už jsem to říkala několikrát, že e, po všech těch výzvách ze strany komise, ministrině, poté, co jsme přečetli tolik zpráv, které volají po tom, jak je potřeba pomoci rozvoji těchto zemí, tak doufám, že zítra budeme hlasovat zcela bez pochyb, že to hlasování bude úplně jednoznačné a podpoří tedy rozvoj té oblasti. Děkuji a nyní má slovo Men, pan Mendes. Eh, Děkuji zpravodajce to správně řekl, že už po čtvrté se zabýváme tímto tématem a po čtvrté vám vyslovuji gratulaci, ale chtěl bych hovořit slušně, stručně. Děkuji, skutečně velice se za to zastavil a přihlédl jste také k tomu, co jsem už konstatoval v pracovní skupině. A tedy, jak jsem řekl, řeknu to stručně, také Muskanin už to řekla, a už jsme to také byli řekli. Skutečně v tuto chvíli nejsme schopni uspokojit a vyhovět tomu, co je zapotřebí v arabském světě. Ale jak jsem slíbil, budu hovořit slušně. Co pro mě bylo důležité, je následující. A sice, že s panem kolegou souhlasím. Tedy jsem přesvědčen o tom, že zde dosáhneme kompromisu. Tedy bude to změna, kterou vypracujeme společně. Děkuji vám velmi. Děkuji, dál má slovo za EKR pan Sturdy. Děkuji, pane předsedo. Já zcela souhlasím s tím, co už tady zaznělo. Je to velice dobrá, kvalitní zpráva. Myslím, že tato zpráva může podpořit další pomoc eh, pro země této oblasti. Eh, musíme se na to tedy dívat z toho více obchodního pohledu, jak to ostatně se promítlo i do nedávných eh, sdělení ze strany komise, kdyby měl být zavírán tedy FTA s eh, Jordánskem, Marokem, Tuniskem a tak dále. Nebyl jsem si úplně jistý jednou věcí, kterou jste tady zmínil. Hovoříte tady o nedostatečném obchodě mezi zemích v rámci Jižního středomoří. Říkáte, že jenom 6 toho obchodu je mezi zeměmi této oblasti, oproti tomu z EU je tam, je tam 40 dovozu z EU do této oblasti. To je veliký rozdíl. E, to jsou zajímavé údaje, které tady máte v té zprávě. Hmm. Jistě vaši zprávu tedy podpoříme, je tady možná jenom několik drobností, ale o tom budeme dále diskutovat. Myslím, že je však vhodné zmínit, že dohoda mezi EU a Marokem se snaží o liberalizaci obchodu v oblasti zemědělských produktů a rybolovných produktů. Ale na druhou stranu Evropa by se měla vyhýbat nějakému univerzálnímu řešení. Také samozřejmě čas je důležitý faktor, ale to jste také říkal. Děkuji a konečně pan Marfis, stínový zpravodaj za GUE. Děkuji. A děkuji panu zpravodaji za tuto zprávu. Je to zpráva velice souhrná, obsažná. Já um, sice nesouhlasím s těmi základními východisky, ale o tom už jsme hovořili několikrát. Já předložím určité pozměňovací návrhy. Myslím, že bychom se měli postavit kriticky k předchozím politikám EU vůči Středomoří, mm, ty změny, které je potřeba učinit. Také to se tady zaznělo e, v souvislosti s tím, že politika by měla být koherentní. Mm, o tom, jak se v minulosti poskytovaly velké finanční, finanční podpory eh, těm diktátorským režimům. Například italský ministr vnitra eh, dotoval školení eh, nebo výcvik těch hrozných složek v Libii. To samozřejmě jsou věci, které nebyly vůbec v pořádku. Druhá věc, ono se obtížně hovoří o udržitelném rozvoji, ale nesmíme zapomínat na dluhy. Completely unjust debt that was brought on them by the dictator. Tak jsem řekla. Dluhy, dluhy, eh, které sužují země jako Alžír, Tunisko a další. A to, že by tito občané měli platit eh, za tu represi, to prostě není v pořádku. Za třetí, úloha spolupráce mezi Severní Afrikou a Blízkým východem. Nedostatečná transparentnost ve fungování třeba ropných společností. Když se vezmete případ Libie, Tuniska, Maroka, tak tam bylo osm společností, které e, působí z EU a teď je potřeba se zamyslet nad tím, kolik peněz tam proudí, jak ty peníze proudí, to je potřeba mm, zveřejňovat, dát tam větší transparentnost. No a konečně já nevítám otevření jednání o dohodě volného obchodu. Já si myslím, že taková platforma prostě říká, není to stejné, je to různé, jaké tady vlastně máme zájmy. Měli bychom použít eh, jiná slova, bavit se o demokracii, lidských právech a tak dále. Uh, there's no other requests for... Děkuji. Hlásí se ještě někdo další o slovo? Dobrá, vyslechneme si tady komisi. Sofia Muñoz, máte slovo. Thank you. I will also be very brief. Uh, Děkuji, já budu také velmi stručná. Komise souhlasí se zprávou. Je tady celá řada věcí, k ním se můžeme připojit. Souhlasíme s diferenciací obchodní politiky. To je mandát, který jsme si vyžádali od rady. Dostali jsme ho loni v prosinci. A to sice, aby tady v případě těch čtyř zemí, které už jsou více zapojeny do demokratizačního procesu, abychom mohli spustit vyjednávání. Nicméně to bude záviset na případné, přípravném procesu, který rozjedeme teprve v únoru. Souhlasíme s tím, že mm, tam musíme zahrnout také netarifní překážky, protože to jsou překážky nejenom pro obchod mezi severem a jihem, ale i v rámci té oblasti. E, to se týká také agadirského procesu i BAFTY. Určitě nestačí jenom zmínit interregionální obchod. Dále souhlasíme s tím, že je potřeba věnovat speciální pozornost malým a středním podnikům tomu jsme se, se budeme snažit věnovat zejména třeba, když se bude jednat o veřejných zakázkách. Také souhlasíme s tím, co tady říkáte o delegacích, o zastoupení v tomto regionu. Takže s hlavními body zprávy určitě souhlasíme. Je to plně v souladu s politikou, kterou prosazujeme a budeme prosazovat i my. Děkuji a nyní dám ještě slovo panu zpravodaji pro nějaké závěrečná slova. Vaše zpráva se setkala s podporou. Je to tak? Eh, nemám už mnoho co dodat. Chtěl bych všem poděkovat za podporu, za kladné ohlasy. Některé kritické poznámky tady zazněly od Paula Murphyho, ale už jsme o tom hovořili v minulosti já bych chtěl jenom zopakovat, že zpráva by měla se stavět tedy kriticky k tomu, co tam bylo v minulosti, jak ta politika v této oblasti vypadala v minulosti, podpora některým diktátorským režimům, určitý cynismus, nebo možná také to, že naše obchodní dohody v minulosti nebyly diferenciované vůči různým subjektům. A také eh, je potřeba si uvědomit, že v minulosti jsme nám nepodařilo eh, zapojit eh, do toho i tu velmi důležitou oblast těchto ekonomik a to jsou ty malé a střední podniky. Ještě jednou opakuji, představují 70 struktury zaměstnanosti v těchto zemích. Nicméně myslím si, že politika nějakých výčitek nemá už smysl. Tady opravdu jde o to, jak pomoci teď těm zemím, které se vydaly na proces směrem k demokracii. Měli bychom se tady snažit k něm stavět kladně. Eh, ještě jednou chtěl bych říci, že my, stejně jako komise, komisar Tekuk, doufáme, že eh, tato zpráva bude co nejdříve dokončena a že se z ní stane konkrétní nástroj, který ovlivní nadcházející realitu. Protože je zřejmé, že oproti minulosti se musíme vydat na jinou cestu. Kalinda, Děkuji jak to vypadá s termíny. Pozňovací návrhy mají termín 17. února poledne. Pojďme dále. Nyní nás čeká bod 17, tedy systém všeobecných celních preferencí. Spravodajem je Christopher Fielner. proběhla o tom široká diskuse, proběhla také diskuse o návrhu zprávy a teď tedy budeme mít krátkou diskusi k pozměňovacím návrhům, kterých máme skoro 180. Což eh, poukazuje na to, jak kontroverzní toto téma je a jak citlivé některé jeho aspekty jsou. Takže dám slovo zpravodaji a potom mají slovo jednotliví poslanci a poslankyně. Kristofe, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pozměňovacích návrhů je opravdu hodně, ale když se na ně podíváte, a já jsem si je prošel přes víkend, tak si uvědomíte, že jich zase není tolik, jako by se zdálo, protože v řadě případů se pozněcí návrhy opakují. Takže spíše, pokud bychom si je rozdělili do skupin, tak bychom jim našli nějakých 50 než 180. Já bych je rozdělil do čtyř kategorií. Za prvé tam máme pozměňovací návrhy týkající se toho, jakých zemí se GSP týká. Za druhé, produkt Eh, tedy míry preferenční a produkční a, potom GSP+. Ale ještě předtím, než se dostanu do jednotlivých kategorií, tak eh, jsem chtěl říci, že pro nadcházející proces bude dobré a důležité, pokusíme-li se do nejvyšší možné míry neduplikovat proces, který probíhá v Radě. Pokud Evropský parlament má něčím přispět, tak si myslím, že bude důležité, abychom se tím zabývali spíše politicky, eh, než podle jednotlivých zemí. To si myslím, že by mohlo být předpokladem úspěchu. Dobrá, nyní k obsahu. Nejprve k zemím. Máme pozdělací návrhy, které chtějí, aby se to týkalo více zemí a návrhy, které chtějí, aby se to týkalo méně zemí. Máme tady dvě sady pozdělacích návrhů. První, třeba chtějí, aby byly vyškrtnuty země, které mají 1% globálního obchodu. Některé členské státy, eh, někteří poslanci toto chtěli vyškrtnout podstatě by se jednalo o Indonésii a o Tajsko. A to z toho důvodu, že víme, že Čína už je gradována z 98% a pravděpodobně se bude jednat už o dohodu o volném, volném obchodu. Keith Taylor a Helmut Schulz předložili pozněvací návrhy, které se týkaly následujícího. Když třeba řekneme, že chceme zvyšovat diverzifikaci, tak eh, jak jsem od začátku říkal, oba dva tyto pozněcí návrhy dávají smysl, ale měre hlavně o soulad s VTO a myslím si, že návrh EUMIC není úplně dokonalý. Dovedu si představit, že z jakých důvodů ti, co chtějí z toho vyloučit Indonésii anebo Tajsko, tak činí anebo také chápu eh, ty, kteří říkají, že že eh, některá kritéria nebudou v souladu s VTO, tak to může být ve vztazích s VTO problematické. Myslím si, že především se musíme zabývat tím, jak důležité pro nás je, aby ta kritéria zahrnutí zemí byla v souladu s VTO. Za druhé, produkty a preferenční úrovně. Tady vidím dvě věci. Za prvé preferenční úrovně. Řada z poslanců a poslankyň navrhovalo, aby se ty preference snižovaly, tedy že GSP by nemělo představovat tak vysoké preference, tedy že by se nejednalo o preferenci 3,5%, ale 3%. Pak Robert, myslím, říkal 5%. Já jsem navrhoval, abychom číslo změnili z 3,5 na 4 V podstatě tady si to musíme propočítat a nalézt nějaký konsensus, který bude rozumný. Protože nakonec se musíme dopracovat k nějakému číslu. Já vím, že to není úplně jaderná fyzika. Uvidíme, na jakém čísle se dohodne většina výboru. Co se týče produktů, tak jednak jsme tam měli návrhy na zahrnutí nových produktů a také návrhy na vyškrtnutí. Tady si myslím, že u každého produktu se budeme muset zastavit a vyhodnotit ho. Protože někteří kolegové třeba chtějí vyškrtnout nějaký produkt a řeknou, že tak činí z toho důvodu, že si, myslím, že si myslí, že to je důležité pro nejméně rozvinuté země. Pokud budeme schopni prokázat, že tomu tak bude, tak by se to dalo udělat ale když hodnotíme tyto produkty individuálně, tak eh, se nenechme zmást a nemyslíme si, že máme jenom země, na které se vztahují GSP a země nejméně rozvinuté. A že to jsou ty dvě misky váhy. A když to je v, ve prospěch jedněch, tak to bude v neprospěch druhých. Existují i země mimo těch nejméně rozvinutých, které třeba budou mít přínos Eh, z toho, co uděláme. Třeba to budou Spojené státy, které by využili tu marži, kterou my vytvoříme tím, že nějaký produkt vyškrtneme. Takže já nechci nutně říkat, že eh, máte nebo nemáte pravdu u některých produktů, ale prostě musíme individuálně hodnotit a já také budu ochoten přistoupit na nějaké vyvážené řešení. Zajišťovací mechanismy, ty máme hlavně dva. Za prvé textilní, Tady bychom chtěli situaci zjednodušit. A potom jsem sám tam ještě přidal kategorie textilu, tak aby tam bylo i oblečení a někdo ale chtěl měnit Prahy. A kromě toho také chtěl, abychom a takovéto mechanismy mohli jednodušeji používat. Co se safeguards týče, tak tam budu celkem flexibilní, jak jsem říkal. Ale když se bavíme o tomto mechanismu, tak si myslím, že je důležité, abychom nevytvářeli další nejistotu. Pokud bychom změnili ta kritéria a vytvořili určitou nejistotu, tak GSP bude používat méně lidí. A ať už se rozhodneme o čemkoliv, tak chceme, aby země používaly GSP, protože to má určitý dopad na rozvoj. Já jsem ochoten se zabývat otázkou modifikace safeguards, ale nesmíme zapomínat, že to může mít i stinné stránky. GSP+. To je minimálně pro mě asi nejsložitější oblast. A to z toho důvodu, že se musíme dohodnout na tom, k čemu chceme, aby GSP bylo. Má to být nástroj, který má ovlivňovat třetí země v oblasti 27 umluv, které jsou pro nás důležité. Někteří k tomu přidali Například eh, pan předseda hovořil o nešíření nukleárních zbraní. To by se týkalo Pakistánu. A já vašim důvodům rozumím. Na druhou stranu, pokud chceme změnit přístup Pakistánu k této problematice a pokud chceme, aby zvážili možnost těch 27 umluv, tak pro ně musíme ukázat, že je výhodné být členem GSP. Pokud ekonomická kritéria budou tak tvrdá, že vlastně nikdo nebude moct vstoupit do GSP+, no tak potom žádný stát se nebude snažit naplnit těch 27 úmluv. Nebo pokud, jak někteří kolegové říkali, tam přidáme graduaci ke SP+, tak eh, některé země si třeba budou myslet, že ani nemá smysl eh, rušit trest smrti. O tom jsme také hovořili, pane předsedo. Takže otázka potom je, jestli vůbec chceme GSP Plus jako určitý nástroj. A pokud ano, tak se můžeme zabývat dalšími podrobnostmi. Pokud tam chceme přidávat graduaci a posílit ekonomické Prahy, tak potom se tam příliš mnoho zemí nedostane. Já vím, že některé země udělali oboje. Přidali umluvy a zároveň méně zemí bylo schopno se přihlásit do GSP+. Já si myslím, že to oboje bude třeba vyvážet. Ty pozněvací návrhy u GSP+, které se mně nejvíce líbí, jsou návrhy, které se snaží zajistit, že země, které už jsou v GSP+, nebo budou v GSP+, budou dodržovat tato kritéria, že nemají zásadní výhrady a že existuje dobrý kontrolní systém, protože tím se potom ta naše měkčí síla zvýší a GSP bude mocnější. Ne, že bychom, kdyby to, bychom to udělali naopak snižovali počet zemí, které budou v GSP+. Výbor se musí rozhodnout. Všechno se zvládnout nedá, protože kdybychom tam chtěli zahrnout všechno, tak bychom neměli smysluplné GSP+. Tak to tedy já jsem viděl ty pozněvací návrhy, ale zajímalo by mě, jak se na to dívají ostatní. Děkuji. Děkuji mnohokrát za tuto syntézu, která si myslím, že odpovídala co stínoví zpravodajové? David Martin za SND tady není, ale nahradí ho kolega Menendez. Děkuji, pane předsedo. Já jenom přečtu to, co napsal David. Jak víte, je nemocný tento týden. Píše vám tedy. Na tuto zprávu se dívám víceméně pozitivně. Namísto úplného vyloučení všech zemí se středním nebo vyšším příjmem by bylo lepší zahrnout některé tyto země se středním a vyšším příjmem s nízkou diverzifikací a nižší úrovní vývoje. Navrhuje diverzifikaci Prahů, diverzifikační práh, jako například ten, který Evropská komise používá při hodnocení příjmu zemí v rámci GSP a následně by z toho byly vyloučeny, ze systému GSP byly vyloučeny země, jejíž dovoz do Evropské unie v těch sedmi hlavních sekcích GSP představuje méně než 95 celkového dovozu. Byť říká, že je to velice vysoký práh, tak přesto se tam vejdou země jako Kuba, Gabon, Botswana, Namíbie a Ekvádor. Co se týče produktů, podporuje návrh Kristofra, abychom zahrnuli do tohoto programu méně surovin s žádným zásadním dopadem na méně rozvinuté země, anebo pochopitelně evropské producenty a žádné další pozněvací návrhy nepředložil. Přechodné období dvouleté tak aby eh, někdo zavčas, eh, tedy za čas nespadl eh, do MFN. Co se týče GSP+, tak komise navrhuje, aby se monitorovací systém GSP+, zpřísnil, více se soustředil na lidská a pracovní práva. To je pozitivní, říká. 27 úmluv by nemělo být k diskusi protože pokud by se o nich diskutovalo, tak by se celá věc oslabila. Takže bychom se měli ho bavit teď o tom, jak je prosadit. Kritéria zranitelnosti a jejich změna. To je pochopitelně velice citlivá otázka. Pakliže tento návrh bude přijat, tak je potřeba se zabývat eh, dopady na nejméně rozvinuté země. Ale jak říkal Christopher, chce, aby se zvýšila atraktivita systému GSP+, a tím se posilovaly lidskoprávní a ekologické standardy a tím vlastně by se lákaly eh, země do tohoto systému. Kromě toho také má pozněcí návrh ke kritériím ke GSP+. Domnívá se, že bychom měli trvat na plné, plném provedení všech umluv, 27 umluv a následně si myslí, že stávající návrh nastavuje ta kritéria velice nízko. Protože říká na jednu stranu, že to jsou země, které ratifikovaly úmluvy a které zásadním způsobem se neprohřešily proti implementaci, by měly mít možnost eh, účastnit se GSP+. Teď minutu španělsky, pane předsedo, využiju toho, že tady máme tlumočení. Já jsem chtěl jenom eh, říct, jak já, jaké pozměňovací návrhy já předkládám. Bude to daleko kratší a předpokládám, že se nám podaří dosáhnout dobrého kompromisu. Mně se zdá, že pro Evropskou unii je nejlepší, aby se držela svých závazků, které učinila vůči Latinské Americe a přitom zajišťovala zájmy méně rozvinutých zemí. A to může učinit tak, že zemím, které mají středně vysoký příjem, zajistí, aby zůstali v tomto systému, aby neodcházeli. Takže my si myslíme, že bychom tedy měli vyškrtnout ty, které představují více než 1% světových vývozů a také si myslíme, že pro textil by ta hranice měla být 10%, protože už teď máme 14,5% navržených. A kromě toho musím říci, že otázka eh, toho Prahu zranitelnosti mě dosti leží na srdci a především ta procenta, která byla navržena, myslíme si, že to způsobí problém zemím Evropské unie a tím, které jsou méně rozvinuté. Děkujeme Nikola Rinaldi, prosím, Alde. Děkuji, pane předsedo. My podporujeme tuto zprávu, která nám byla nyní prezentována. Obecně k tomu máme dvě věci. Jednak neměli bychom se bát přistoupit k přeskumu seznamu zemí, i kdyby to mělo vyvolat určitou nespokojenost u řady z nich. Všichni jsme pod různými tlaky, mm, tak, abychom ty země, které už jsou nad eh, středním a vyšším příjmem a které stále se eh, těží tomuto, podpoře tohoto systému, tak eh, mm, aby se ta situace změnila, abychom se prostě nebáli a šli do toho a udělali i určité výjimky nebo vynětí některých, odnětí některých těch preferencí. A potom mám další komentář a možná kolegové s tím nebudou souhlasit. To se týká toho Prahu 1%. Já si myslím, že to je rozumný práh 1% světového obchodu. Zároveň jsem si ale vědom dopadu, jaký by to nové nařízení mohlo mít na některé evropské průmyslové sektory, eh, které se všechny musí potýkat s krizí, čelit problémy se zaměstnaností, konkurenci a tak dále. Eh, takže teď už tady kolega Mendes zmínil ten návrh snížit eh, prahovou hodnotu v oblasti textilních výrobků na 10%. A já si myslím, že to je velmi rozumný návrh, který bychom mohli podpořit. Děkuji. Dále Robert Sturdy. German. Well. EKR. Eh, e Děkuji. Kristofere, ty opravdu se vyžíváš v těch velkých a kontroverzních zprávách, že? je ale zřejmé, že GSP je důležitý systém, který by měl pomoci snížení chudoby, na pomoci udržitelnému rozvoji a tak dále. Tvoje zpráva je velmi dobrá. Jedna věc, a tady nesouhlasím s Davidem Martinem, myslím si, že nemůžeme akceptovat argument komise, že je potřeba snížit počet zemí, kteří jsou příjemci pomoci a že bychom tam neměli zahrnout eh, země s vyššími a středními příjmy. Jsme poněkud zklamáni tím, že tady také zmiňujete eh, ty citlivé produkty, textilní výrobky a podobně. Což znamená, že mm, by to z nějak se změnilo téměř o polovinu, z 2,7 na 1,7. Také vítáme návrh preferencí pro ty, kdo by měli být zapojeni, zejména co se týče těch eh, zemí, které jsme zmiňovali, tak abychom zabránili tzv. preferenční erozi pro ty nejméně rozvinuté země, které spadají do tzv. toho režimu cokoliv, jenom ne zbraně to by nemělo negativní dopady na nejméně rozvinuté země, protože tyto země jsou pod největším tlakem ze strany rychle se rozvíjících ekonomik, zejména ze strany Číny. A návrh komise už eh, to tady jasně říká. Takže, Kristofere, já si myslím, že ten návrh, který předkládáš, je dobrý, nicméně musíme učinit určité změny. Ehm takže já to plně podporuji. My předložíme některé menší pozměňovací návrhy, ale myslím, že nic, co by si měl považovat za problematické. Děkuji. Děkuji, eh, kolega Scholz Gue. Děkuji. Já se pokusím vzít to velmi stručně. Už minule na našem výboru proběhla obsáhlá výměna názorů ke GSP, takže dnes opravdu jenom stručně. Podobně jako jiní kolegové, i já eh, tady vnímám ty pozměňovací návrhy v zásadě ve třech skupinách. Jednak se musíme zaměřit na to kritérium příjmu, které by mělo být považováno jako míra, která musí eh, být splněna proto, aby země mohly těžit z výhod nabízených příjemcům. A také vhodnější nástroje pro ty země, které opravdu jsou nejpotřebnější. To znamená, že musíme diverzifikovat kritéria porovnání s tím původním návrhem zprávy pana zpravodaje. Za druhé, ehm, také v určitém směru bychom chtěli změnit tu otázku aktů v přenesené pravomoci. A to sice, aby to bylo jasnější přesnější, aby bylo jasné, v jaké oblasti máme ty akty v přenesené pravomoci. A konečně třetí oblast pozměňovacích návrhů eh, bude mít za cíl dosáhnout takového lepšího porozumění. My tady nehovoříme jenom o zemích, kteří jsou příjemci, o nějakých jednotlivých zemích, ale o regionech. Proto si myslím, že je velmi důležité, aby tady byl srovnatelnější status zemí, který je potřeba pro to, aby země se mohla stát příjemcem porovnání e, s tím kritériem příjmu. To znamená, že i ty země, které by měly přímý vliv na rozvoj některých jiných zemí v určitou dobu, ale aby došlo eh, k propojení toho kritéria příjemce. Um, how to say Uh, the, a certain status and the je tady důležité se prostě podívat na ten status těch zemí, eh, na to, aby ty země dosáhly tedy určitého vývoje a aby nebyly nějak negativně poškozeny nějakým přísným striktním kritériem příjmu. To je tedy z mé strany asi zatím vše. To jsou eh, moje připomínky. Předložíme tedy pozměňovací návrhy a já věřím a doufám, že budeme mít nadále velmi konstruktivní spolupráci a dosáhneme tedy velmi dobrých výsledků. And now Keith Taylor from the Greens. Eh, dobrá, a dále kolega za zelené. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych panu kolegovi velmi eh, poblahopřát k této zprávě. Máme tady jenom několik málo konstruktivních návrhů a tím lépe. Nicméně i tak je zajímavé, že teď a tady se o tom můžete pobavit. Můžeme pobavit eh, na začátku dánského předsednictví. Je to velmi vhodná doba. Je vhodné, že tady přišla paní ministrině a řekla nám, že klíčové hodnoty EU je něco, na co nesmíme zapomínat, že je musíme promítat do obchodních otázek. Musíme mít na paměti, že i GSP, alespoň já to tak chápu, by mělo být e, nástroj pro další rozvoj, pro zajištění dalšího rozvoje. Měl by to být nástroj, který by měl zajistit e, boj boj s chudobou a zajistit dosažení cílů e, milénia. Já si myslím, nebo respektive my si myslíme, že to kritérium kategorie mm, středních a vyšších příjmů, jak to nastavuje Světová banka a jako kritérium, které řekne, zda země může dostat status GSP nebo nikoliv, tak to je poněkud nevhodné. Mělo by se to změnit, protože je zřejmé, že více než 30 zemí, které jsou v té kategorii středních a vyšších příjmů v současné době, ale rovněž plní, zároveň splňuje to kritérium zranitelnosti pro GSP. Jenomže když se podíváte Eh, na tu klasifikaci, tak tam se pohybujeme mezi nějakými 4 tisíci až 2 tisíci, promiňte, 12 tisíci. To je skutečně kritický rozdíl, protože potom zase tady máte i ty nejméně rozvinuté země. A kdybychom tyto země vyňali z GSP, tak jenom zvýšíme jejich zranitelnost a um, zhoršíme výkon jejich ekonomik. Pan předseda, prosím, abyste byl stručnější. My tedy navrhujeme, abychom umožnili regionální integraci, předložíme pozměňovací návrh v tomto smyslu. Jsem rád, že kolega Schulz to samé téma tady zmínil, eh, protože je pod... země, které se zhlukují v určitém regionu a vytvářejí celní unii, tak eh, by měly být posuzovány v té klasifikaci jednotně, tedy zda spadat, budou spadat do GSP nebo ne. Zároveň také navrhujeme, aby žádná země, která bude klasifikována jako zranitelná země, nemohla být vyňata z GSP. To je z mé strany zatím vše. Těšíme se na kompromisní návrhy a doufám, že i my můžeme eh, pozitivně přispět k dopracování této zprávy. Děkuji, říká předseda a nyní kolegyně Kristýna Muskardní. Velmi stručně, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla vyjádřit eh, veliké poděkování a ocenění práce pana zpravodaje. Měl velmi těžkou práci eh, a máme tady velmi důležitý výsledek. A je tady jedna věc, která možná eh, nebyla zatím dostatečně zmíněna. Naše práce musí odpovídat pravidlům VTO což znamená, že už jsou tady určité dané limity, určité dané zdi. Ale zároveň během minulého legislativního období jsme stanovili, že pravidla VTO také musí být mm, překonána požadavky současného světa. Což znamená, že je možné se vydat i nějakou jinou cestou, a to sice rozhodnout se, že my navrhneme změnu VTO, Navedeme tedy VTO, aby učinila určité změny. Což znamená, že my prostřednictvím tohoto nástroje eh, bychom mohli způsobit určitou koncepční revoluci. Revoluci určitých politických a ekonomických konceptů. Protože není možné, aby některé, řekněme, rozvojové země eh, byly dány na stejnou úroveň třeba Číny, protože jsou to některé opravdu dramaticky chudé země. Takže možná si musíme ujasnit náš přístup. Eh, buď to si eh, rozhodneme vydat některou touto jinou cestou, a nebo se rozhodneme, že budeme postupovat přesně tak, jak to eh, reguluje VTO. A nebo se tedy vydáme tou jinou cestou a začneme třeba i vést nějaká jednání s VTO a s těmito zeměmi, kde my jako EU se budeme snažit situaci změnit. A možná um, bychom se na to mohli podívat i z jiného pohledu. Že je, je, jak jsme říkali, že musíme pomáhat zemím, které se vzdají jaderné energie, tak stejně tak bychom třeba měli pomáhat zemím, které se vzdali drog. Děkuji. Eh, já jsem také předkládat služadu pozměňovacích návrhů, takže bych se k tomu chtěl vyjádřit. Jak už jsem říkal i v minulosti, tak eh, celá řada těch preferencí by se měla zaměřit na některé hlavní cíle. Jednak musíme dát prioritu nejméně rozvinutým zemím, ty to potřebují nejvíc, nejvíce. A za druhé by to nemělo mít negativní dopady na průmysl a pracovní místa v Evropě. Podle mého názoru návrh komise neodpovídá těmto cílům protože když zúžíme země, které tam spadají, seznam těch zemí, které tam spadají, a dáme tam nějaké nové příjemce pomoci do GSP+, jako třeba Pakistán nebo Filipíny, bude to na úkor nejméně rozvinutých zemí, které nejsou schopny konkurovat těm rychle se rozvíjícím ekonomikám. Za druhé, chtěl bych vám připomenout, že stále je tady ještě ta citlivá, že v EU i my máme uh, takové země jako Lotyšsko, Litva a jiné, které jsou země se středními a vyššími příjmy a mají důležitý textilní průmysl a tyto země by byly velmi negativně dotčeny tímto nařízením, jestliže bude přijato. Podle mého názoru um, tak i moje pozměňovací návrhy eh, nejsou příliš štědré. Stávající situace je taková, že textilní průmysl by byl zdevastován velmi eh, konkurenčními eh, průmyslovými sektory s nízkými mzdami, jako třeba v Pakistánu a jinde. My podle mě v první řadě tady musíme bránit ekonomické zájmy a pracovní místa v Evropské unii. Tudíž v době krize um, si nemůžeme dovolit vytvořit situaci, kdy ty méně bohaté země EU budou muset doplácet na naši velkorysost a štědrost. Děkuji nyní, říká pan předseda, dáme slovo komisi, ale pan zpravodaj ještě říká, já mám dotaz na komisi. Mohla by nám komise prosím upřesnit jednu věc, a to sice otázka tady pokrytí jednotlivých zemí. Rádi bychom si vyslechli vaše vyhodnocení. Vy jste si eh, ten návrh četli. Co je podle vás proveditelné z pohledu VTO i v jiném kontextu? Prosím, pan Pers Casado za komisi máte slovo. Input. Děkuji mnohokrát za vaše připomínky. Během několika nadcházejících dní vám vrátíme podrobné připomínky ke všem těm 180 pozměňovacím návrhům, které, hum, které jste nám předložili. Teď jenom pár obecných připomínek. Pokusím se také odpovědět na konkrétní otázky pár poslanců a poslankyní. Především chci říci, že Nesmíme zapomenat, zapomínat na to, že se jedná o nástroj, na který se vztahuje právo VTO. Nebylo by nic horšího, než aby VTO nám zrušilo naše GSP poté, co vstoupí v platnost, protože by to nepomohlo dotčeným zemím a navíc by to znamenalo velký problém pro hospodářské subjekty. První veliké riziko je, že my se nastavíme sami jako EU pravidla, že to nebude na základě mezinárodně uznaných kritérií. Pane zpravodaji, tím tedy odpověď na vaši otázku. Kdo v mezinárodním společenství například řekl, že poté, co se dostanete na 1% světového obchodu, tak na, budete mít jiné rozvojové potřeby najednou? Nikdo. A to tež platí pro většinu návrhů, které se týkají změny pokrytí zemí. Druhé riziko je, že nastavíme pravidla, která nejsou navázána na potřeby hospodářského rozvoje, co říká VTO, ale na politické cíle, které mohou být žároucí, ale nejsou politickými cíly těchto zemí ve smyslu hospodářského rozvoje. To bychom měli problémy s VTO. Nezapomínejme také na to, že nemůžeme podkopávat hlavní cíl tohoto návrhu, kterým za prvé je soustředit se na ty, kteří jsou potřební. A tady se musíme soustředit na několik věcí. Za prvé, neměli bychom přidávat produkty země a preference, protože, jak říkal pan předseda, bylo by to na úkor těch nejméně rozvinutých zemí a to by nebylo fér. A navíc to ani není naším cílem. Zároveň ale, a to je stejně důležité jako má první připomínka, bychom z toho neměli udělat pouze nástroj pro nejméně rozvinuté země. Když se podívám na předložené pozměňovací návrhy, tedy škrtnout některé země, snížit preference, možnost vystoupit z tohoto systému na základě zvýšeného rozvoje posíly, tak v podstatě to bude znamenat, že bychom z dnešních 240 miliard se dostali na 20 miliard z celého dovozu. Navíc by docházelo ke stále větší graduaci, takže bychom se dostali k tomu, že tam budeme mít 0,5 pokryto celého našeho obchodu, což je desetkrát méně. Pochopitelně, že to bychom měli vzít úvahu, stejně tak bychom neměli zapomínat, a tady myslím souhlasím se zpravodajem, na to, že bychom neměli pustit pozněvací návrhy, které sníží předvídatelnost toho systému, protože jinak tento systém nebude používat. Používáno. Některé pozněvací návrhy e, vlastně chcou tady toto a já řeknu ještě více než zpravodaj. A ty pozněvací návrhy, které snižují a práh a zvyšují počet úmluv, dejme dohromady a když je uplatníme, kolik zemí vstoupí do GSP+. Nula. A to si myslíme, že by byl velký problém, velká promrhaná šance eh, naše hodnoty vyvážet jinam a spronevěřili bychom se tím svým závazku trvale udržitelného rozvoje. Potom ještě máme tam dva pozněvací návrhy, například ten, který se eh, týče pravidla zranitelnosti, ale i řadu dalších, které jsou problematické. A jak jsem říkal, ještě vám pošleme k tomuto technický podkladový materiál se všemi připomínkami, kde také budete mít dostatek informací. Už je to částečně v tom informačním balíčku a v hodnocení dopadů. V každém případě vám budeme k dispozici a doufáme, že se nám společně podaří dosáhnout našich cílů tedy soustředit pomoc na ty, kteří ji potřebují, podporovat země, které chtějí zavádět klíčové mezinárodní hodnoty a vytvořit systém, který je průhledný a předvídatelný a zároveň je v souladu s pravidly VTO. Děkuji, chce se ještě krátce vyjádřit pan zpravodaj. Ano, děkuji. Vystoupení Davida Martence mě připomnělo jednu důležitou věc. jako zpravodaj si přečtete pozněvací návrhy a řeknete si, aha, tady mám názor výboru. Ale když nenapíšete pozněvací návrh, tak to také může být vyjádřením názoru, jak říkal David. Takže je důležité vzít v úvahu i to, co v těch pozněvacích návrzích nebylo řečeno. pokrytí zemí. Já si myslím, že to jedno procento se má následovně. Já chápu, že některé země jsou prostě velké, jsou velké a tím to končí. A nebere se tím vůbec v úvahu míra rozvoje anebo chudoby, což by se vzalo v úvahu, kdybychom měli to procento. Teď, co se týče textilu a Prahu u textilu, chápu, že systém GSP působí problémy textilnímu průmyslu. Tomu rozumím. Na druhou stranu je ale potřeba uznat, že u Prahu týkající se ochranných opatření anebo kategorií produktů v textilním průmyslu tento návrh není o nic přísnější než stávající systém GSP, jelikož by se tím nezměnil. Třeba u těch ochranných opatření máme práh, který byl jenom přepočten na základě toho, že jsme výjimuli z tohoto systému řadu zemí. Takže tady nevznikla žádná snaha použít tento systém k tomu, aby bylo těžší nebo lehčí dovážet textil. Zachováváme stávající úroveň. Já vím, že stávající systém GSP u textilu se některým nelíbí ale myslím si, že se nedá říci, že dnešní návrh komise se snaží pozměnit rovnováhu v textilním průmyslu. Alespoň já tomu tak nerozumím. Jak jsem říkal ve svém původním návrhu, jsem ochoten se zabývat otázkou ochranných opatření u textilu i na pozadí stávajícího systému. A v neposlední řadě Kristýna zmínila možnost změny pravidel VTO a že bychom měli využít této příležitosti k tomuto cíli. Já tomu rozumím a musím říci, že by to skoro bylo velké pokušení. Představte si, kdyby se říkalo potom v novinách, že Fielnerova zpráva změnila pravidla VTO. Ano, ale zase na druhou stranu to je tedy tvrdá sázka, protože pokud by se nám to nepodařilo, tak hodně prohrajeme. A co se týče GSP+, jak říkala komise, myslím si, že hlavní otázka zní, jestli GSP+, chceme, anebo ne. A tato diskuse musí proběhnout mezi stinovými zpravodajemi, protože pokud GSP+, chceme, tak GSP+, musí být atraktivní. Pokud ne, tak ho prostě škrtněme, buďme upřímní a řekněme, že prostě nechceme takovýto nástroj, který by umožnil zemím, nebo který by umožnil tlačit na zemí, aby těch 27 nebo 30 nebo kolik bude umluv prosadili. Děkuji. A hlasovat se bude ve výboru 29. února. Pojďme dále. Jak jsme oznámili, čeká nás bod 33 to je legislativní bod zrušení nařízení Rady číslo 1342 lomeno 2007 o zprávě určitých omezení dovozu některých výrobků ocel, z oceli z Ruské federace. Spravodajem je pan Robert Sturdy, jedná se o první výměnu názorů. Máte slovo. Robert Sturdy, the floor is yours. Uh, thank you, Chair. I'm pleased in... Děkuji mnohokrát. Jsem rád, že můžeme začít tuto diskusi. A téma týkající se vstupu Ruska do VTO je to opravdu milník na cestě integrace Ruska do světového obchodního systému. Jako poslanci jsme zodpovědní za spolupřijímání legislativy týkající se